Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, usaďte se nám, prosím. Grüße Sie ganz herzlich zu Srdečně je, vás vítám k dnešnímu zasedání našeho výboru. Bod číslo jedna přijetí pořadu jednání. Máme tady návrhy na změnu, totiž bod 12 a 13, těch se to týká. Können Sie bitte die Lautsprecher sonst? Mohli bychom nyní um, stlumit lampače. Výborně. Takže následující návrh na změnu u bodu 12 a 13, to je hlasování. Totiž, že bychom zítra eh, hned začali těmito body protože eh, jde o tu zprávu tedy Schnellhardt. Výborně, takže s touto změnou jsme tímto pořad jednání přijali. A standardně tlumočení je jako vždy, ehm, tedy standardně máme bez estonštiny, malčtiny, ale za to zde máme dnes k dispozici chorvačtinu. A následující pondělí 12. listopadu se bude konat mimořádné zasedání výboru k tématu um, ETS backloading, tedy uh, to je návrh komise týkající povolenek a bude tady paní komisařka i experti a s nimi budeme mít pak dost času si vše rozebrat od 15 do 18.30 hodin, abychom se mohli tímto návrhem zabývat. Bude se to eh, konat v místnosti Jan 4Q2 a pak úterý. Tam se bude konat slyšení týkající se následníka pana komisaře Daliho zatím ještě nevíme, ve které místnosti, co nejdříve už se to dozvíme a rovněž od 15 ale do 18 hodin. Třetí sdělení, mechanismus civilní obrany. Tam bude seminář 15. listopadu od 9.30 a totiž v místnosti ASP 5E3 a pak ještě k emisím CO2 eh, z motorových vozidel, to bude 26. listopad od 15 hodin ASP 5G3 a tam bude pan zpravodaj Tomas Ulmer mít tento seminář budu předsedat. A pak tady máme zápisy z 6. září a z 19. a 20. září. Pokud nemáme žádné námitky, tak výborně. A už můžeme tímto přejít k bodu číslo 4. Volba třetího místo předsedy. A zde bych se chtěl ujmout slova Peter Líze. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Máme takové volby poločasu, bychom je mohli nazvat tehdy, eh, jsme měli tři místo předsedy. Naše kolegyně Jutta Haug poukázala na to, že při nejbližší příležitosti, jakmile bude předsednictvo eh, určitým způsobem změněné, že bychom měli zde navrhnout do této pozice i některé z našich velice schopných kolegyň a Janoš Ader, tím, že se stal hm, prezidentem Maďarska, tak se nám uvolnilo eh, křeslo zástupce EP EP, eh, příslušné delegace vše probrali a já vám nyní mohu sdělit, že se nám podařilo velice způsobilou kolegyni získat pro tuto funkci paní kolegyni Kristu Klas, která už od roku 1994 působí v našem výboru. Mnozí kolegové eh, to dobře znají mnohé zprávy, tedy e, zpracovala pesticidy, biocidy, v jiných byla e, spolu s takže tím vlastně jsme schopni dostat jak přání Juty Hauk, tak i dalších kolegyň, členek našeho výboru, abychom neměli pouze muže v předsednictvu, ale i e, naše velice schopné ženy. Prosím všechny o podporu. Předseda, děkuji za tento návrh. Nemáme žádné jiné kandidáty, tedy můžeme k tomu přistoupit tak, že pokud bude jediný návrh, tak se dá hlasovat aklamací. E, tedy, kdo je pro? Ano, výborně. E, tímto jsme paní kolegyni zvolili e, aklamací a prosím ji, aby se dostavila mezi nás zde na pódium. Und Ich gratuliere Ihnen auch ganz herzlich. Blahopřeji blahopřeji jménem svým zástupců i celého výboru. So, ich bin froh. Výborně. Tedy jsem rád, že jsme znovu v plném počtu zde v předsednictvu a můžeme naplno začít. A paní Kukovič, vy jste se ještě hlásila? Uh, eh, oprostíte, uh, eh, předsednik. Uh, eh, želila by... Ano, omlouvám se, pane předsedo. Já bych si pouze chtěla dovolit zde přispět takovou informací Totiž eh, chci informovat eh, náš výbor eh, pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o katastrofě ve Slovinsku. Všechny řeky ve Slovinsku jsou, přetékají a vytekly z břehů. Vede k to k utrpení obyvatelstva, máme povodeň, mnozí občané, ale i podniky jí jsou postiženi a jako členka tohoto výboru bych zatím tedy se omezila pouze na tuto informaci, ale jsem přesvědčena, že, milí kolegové, do budoucna budeme schopni všichni jako výbor projevit široce pojatou solidaritu. Děkuji paní kolegyně za tuto informaci. Samozřejmě, že vystoupíme solidárně vůči tomu, co nám bylo sděleno a že eh, můžeme rovněž přát eh, obyvatelům Slovenska, aby se situace už nadále nezhoršovala. Bod číslo 5. Prioritní látky v oblasti vodní politiky. K tomu se už přednedávnem konala rozprava. Naším zpravodajem je pan Richard Zeber a už jsme si k tomu přizvali tehdy i e, experti. A dnes máme zde e, generální ředitelství Envy. Sanko bohužel se nepočítá k autorům, takže nechtělo zde být. A Um, předsednictví rady zatím se nachází na letišti v Aténách, mají potíže, takže bohužel jsou pouze v zeštíhlené podobě. A eh, jako prvnímu tedy bych si rád dovolil předat slovo panu zpravodaji Zébrovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád eh, poblahopřál Kristě Klás. Já sám jsem osobně velice rád, že právě výbor pro životní prostředí eh, musí mít ženu v předsednictvu. Je to nutné a jsem rád, že se tak stalo. A eh, chci rovněž vyjádřit vlastně soustrast paní kolegyni Kukovič. Tím si musíme připomenout, že i u nás v Evropě přece máme směrnici o povodních. My jsme ji schválili ve vlastním kruhu a je jasné, jasné, že bohužel se tyto události dějou stále častěji, je to stále běžnější a právě musíme jednat celoevropsky a reagovat celoevropsky na tyto události. A k tomu ještě uh, už nyní k této zprávě. Rozprava už proběhla, máme mnohé pozměňující návrhy, mnozí kolegové přispěli dalšími a dalšími a dnes vlastně se má konat rozprava, která původně měla vyřešit eh, ty eh, neshody případné názorové, eh, vést k určitému sjednocení a měla proběhnout i rozprava s experty. Ale na výslovné přání paní Rotberentové jsme eh, pozvali i DG Sanko, ale bohužel ti se dostavit nemohli a i eh, to druhé generální ředitelství je tady pouze omezené a přesně tak i předsednictví. Přesto všechno bychom se, myslím, měli pokusit se této složce znovu věnovat a e, pokusit se vést tuto diskusi na výsost objektivně a zamyslet se nad tím, kde e, vše vězí. A chci připomenout, že komise v rámci směrnice o vodních tocích je povinna doplňovat e, seznam prioritních látek. A ono se to i stalo a chci rovněž připomenout, že se nejedná vlastně prioritně o lidské zdraví a obsah látek v vodách, ale celé evropské vodstvo a i jiné vody se musí nacházet v dobrém stavu do roku 2015. Musí všude být čistá, uspokojivá voda. Eh, máme už 33 látky, eh, ještě 15 jich přibylo a komise eh, navodila dlouhý vědecký eh, postup, tedy dlouho sáhli. Měli jsme členské státy, zainteresované strany, všichni se na ten seznam dívali, sjednotili se nakonec na něm, takže se domnívám, že nyní máme návrh, který více méně už je vědecky podložen. Samozřejmě, že se budou ještě konat i další studie v rámci té takzvané peer review, ale myslím si, že v našem výboru už nastal čas, abychom se shodli na tom, jak na tom jsme. Hlavní problém spočívá stále ještě tom, jak budeme zacházet s těmi dvě, třemi navrženými farmaceutickými látkami, které se zejména objevují v povrchových vodách, v pitné vodě. Eh, to všichni o tom snad už víme. Všichni um, vědecké studie se v tom shodují, že tam jsou přítomny. A nyní otázka zní, budeme eh, je začlenovat do takzvaných EQS, čili Uh, normách kvalitativních pro životní prostředí, zapíšeme je tam, což samozřejmě eh, je spjato s určitými dodatečnými náklady a úkony. A tady já bych si rád dovolil jeden, takový jeden z mála kritických bodů vůči komisi. Bohužel návrh komise právě k tématu náklady na provedení a náklady na neprovedení, které eh, jsou zcela jasně zakotveny v článku 191 eh, smlouvy, nemá eh, k tomu dostačující údaje, bohužel nepředložilo a to je politická slabina tohoto návrhu. Samozřejmě v radě se nyní diskuse točí hlavně o nákladech. Eh, o tom eh, nyní se nejvíce jedná a právě státy, které jsou pro zavedení těchto látek, jsou bohužel v menšině. Ostatní eh, státy jsou pro hlídání čistoty vod, ale říkají, že nebylo by úměrné zavádění těchto látek z důvodu nákladu. Eh, co se týče dat, existuje už i švédská ehm, studie, která hovoří o 16 až 90 eurech na osobu a rok. U takového dalšího stádia ehm, toho uvádění těch látek, ehm, tam totiž ale hovoříme vlastně o potažmo dalším velkém množství farmaceutik a čištění vody eh, bohužel se nemůže vyhnout už do budoucna eh, tomu, že budeme muset tu vodu filtrovat příslušně, aby tam ty látky nebyly. Ale otázka zní, kdy to začneme prosazovat, kdy se to bude uvádět um, a provádět. Takže já tady mám, um, to je uh, diklofenak, ženské hormony pravé a syntetické. Já jsem je uh, nechal tam, uh, glyfosát rovněž. Um, ale uh, nevím, zda tedy se soustředíme až na eh, časové období 2021 a nebo až nejdříve 2026. Ehm, takže rada bojuje a rovněž má ten problém, že většina států je proti eh, uvedení těchto látek, tedy přírodní hormon, ehm, eh, syntetický hormon, ehm, diklofenak a e, rovněž Velká Británie zcela zásadně proti tomuto návrhu. Pak e, máme ještě pár dalších e, bodů. E, máme ještě seznam látek, o nich se musí zhromažďovat více údajů. Tam jsem se neujal více pozměňovací návrhu. Um, nevím, zda tedy se má jednat o závazný seznam. maximálně čtyři roky tam může ta látka na tom seznamu zůstat a každé tři roky, e, řekl bych, bude vlastně zkoumáno, zda se um, ty koncentrace vyvinuly e, v té vodě. Tady jsme trochu sněli to Um, tu administrativní zátěž, protože se státy obávaly eh, vysokých nákladů na tento monitoring. A nyní další bod, ten se určitě rovněž bude jevit politicky zajímavý, to jsou ty takzvané cross-links, čili provázanost s určitými produkty. A tam už máme právní a komunitární a to jsou látky, které už se nacházejí na trhu legálně. To jsou biocidy, ochrana rostlin, eh, to jsou látky, které už eh, podléhají úpravě REACH, takže nyní se tážeme, jakým způsobem navodíme vzájemnou provázanost mezi formálním povolením v rámci směrnice REACH a skutečnosti, že se pak tyto látky dokážou objevit ve vodě. A nyní e, jsem poprosil komisi, aby přišla z nápady. Mně nepřipadá smysluplné, aby e, když látka dosáhne kritické úrovně v vodstvu, abychom automaticky zneuznali um, její certifikát, případně, aby to automaticky mm, znamenalo nějaké právní následky, takže o tom se ještě je třeba vadit, bavit, aby to bylo udržitelné. Nám jde o politiku eh, zdravot zdravého obyvatelstva tedy, eh, ale i životního prostředí. Za to vlastně odpovídáme, ale nesmíme to vše dovést ad absurdum. Musíme najít vyvážený přístup a rovněž i eh, právě eh, takovou tu kombinaci toho možného a udržitelného. Já rád si vyslechnu další diskusi a samozřejmě přijmu rád každý nápad. Předseda, děkuji panu Zébrovi. Nemáme tady švédského zástupce, ale byla tady řeč o té studii studii, bude, máte ji tedy v podkladech, kolegové, eh, my jsme ji tam připojili a máme ale i zástupce Spojeného království a proto můžeme předat i tomuto zástupci slovo, případně klas otázky. Ještě než předám slovo kolegům, obracím se na komisi Pit Gameltoft to je eh, právě vedoucí oddělení ochrany vod. Máte slovo, pane kolego. Thank you. Thank you. Děkuji eh, komisi. A nyní jako první se nám přihlásil Pita Masenec. Very much, President. Děkuji, pane předsedo. Vlastně eh, to, co si tady říkáme, jsme si už řekli takže já opravdu budu hovořit velice stručně. Eh, nic se nezměnilo. Eh, všichni víme, na čem jsme. Ty tři farmaceutické látky, eh, to je jádro pudla, to víme, že to je z politického i jiného hlediska klíčové. Já nemám pochyb, že komise se ujala vědeckého bádání v té oblasti, ale už existují i nové informace, i nové vědecké studie, které um, nad tím nechávají vyset veliký otazník. Zda zacházení s těmito třemi farmaceutiky opravdu musí uh, být prioritní. Zda ten seznam je ten správný, je to zatím sporné, není to jednoznačné a cokoliv není jednoznačné, tak se musíme z politického i jiného hlediska zamyslet nad tím, jaké to bude mít dopady, případně rizika. A proto souhlasím s Eh, zpravodajem v tom, že bychom měli přijmout nějaký kompromis, který vezme v potaz, že se sice s těmi farmaceutiky na jedné straně musí něco udělat, ale na druhé straně, aby zde se projevily i ty pochybnosti, které máme. Já tady ani nevidím tak velký eh, protiklad s legislativou o léčivech, protože samozřejmě eh, pokud si to společnost přeje, tak to odfiltrovat se bude muset zvod a musí se i E, z toho pak nést ty náklady. E, nejedná se o hospodářskou problematiku, jedná se spíš o lokální záležitost. Ehm, jinak musíme si uvědomit, že ehm, takováto opatření, ať už eh, environmentální nebo politická, vždy něco stojí a samozřejmě, že eh, pokud nejsou k dispozici prostředky, tak eh, to pak má i své důsledky na životním prostředí, ale říci, že je to nesmysl, nemá cenu. Já se tedy přimlouvám za to, abychom přiznali, že se jedná o spornou kontroverzní záležitost a všichni se přiblížili kompromisu, Tody, tedy, který by mohl například spočívat v tom, že by nebyly vyškrtnuty tyto tři látky ze seznamu úplně, ale že bychom jim přisoudili jiný význam, například, že by byly na tom monitoringovém seznamu, že bychom je tedy podrobili sledování a vzali tímto na vědomí, že rámcová legislativa o vodě už je i tak tak náročně koncipovaná, že dokonce i eh, bohaté státy, hospodářsky silné státy už nyní mají problémy naplnit všechny její požadavky. Proto se musíme zamyslet nad tím, jak žádostiví chceme být. Je to eh, po nákladové stránce vyvážené a eh, příslušným způsobem se k tomu postavit. Děkuji kolegama, samozřejmě je správné, eh, že životní prostředí vždy něco stojí a špatné eh, životní prostředí eh, na to doplacíme zdravím. Další řečník. Well, it's a pity the Swedes could not be here to present the report. Je škoda, že tu Děkuji, Anna Šoutar. Judy Gerling. Um, I take a slightly different view. Děkuji. Já to vnímám trošku jinak. Eh, vnímám ty snahy vypustit eh, látky eh, s farmaceutickým využitím sama tento návrh podporuji. Eh, podle mého názoru totiž eh, také studie posouzení dopadu eh, komise, kterou předložila komise, neposkytuje dostatečné důkazy pro to, aby se na seznam objevily. Eh, také studie, které byly provedeny například na, ryb, na rybách, neprokázaly si dostatečnou podporu pro to, aby se objevily na tomto seznamu. Domnívám se, že bychom tu mohli vytvořit nebezpečný precedent, kdy se na seznam dostanou látky, pro které nemáme dostatečné vědecké podklady a tím vlastně bychom mohli zdiskreditovat eh, celý ten mm, systém prioritních látek. Také se um, je zde potřeba tedy hovořit o mm, vysokých nákladech na čištění vody, na filtraci tedy farmaceutických látek. Cena je 27 miliard a to bude velmi těžké zdůvodnit našim eh, občanům, eh, pokud eh, zároveň tedy nezajistíme efektivní vyčištění. Pak je tady ještě otázka toho, co je nejhospodárnější řešení. Eh, hovořil o tom již pan Šlítr a z hospodářského hlediska je mnohem jednodušší Eh, volit eh, řešení spíše u zdroje. Nebudu tedy hovořit, nechci se vyjadřovat k tomu, aby diklofenak měl být eh, na předpis. Pokud vím, tak vědecké podklady pro toto nemáme, ačkoliv byla tedy provedena studie, ale určitě to také není. Nechceme, aby lidé chodili eh, k doktorům a vlastně mm, vytvářeli náklady na tento čas lékařů, aby dostali na předpis něco, co stejně vědí, že dostanou. Pokud eh, jde o změny té mm, sektorové legislativy a té provázané legislativy, jako je například eh, REACH, tak to mi připadá jako vhodný přístup. Je opravdu potřeba zaměřit se na ty nesoulady, které existují. Myslím, že ten seznam sledovaných látek by měl být eh, dočasný, měly by tu existovat mechanismy, které umožní látky z tohoto seznamu eh, stáhnout. Nemělo by to být eh, tak, že z tohoto seznamu se automaticky bude postupovat, přistupovat tedy k uvedení na seznamu prioritních látek. Také pokud jde o přidávání látek na sentek eh, prioritních látek, myslím, že tady bychom opravdu měli být velmi selektivní. Je potřeba, aby ten výběr látek byl transparentní podle objektivních kritérií. Je potřeba, aby tu existovaly důvody pro zařazení na seznam. A pokud eh, tedy ty eh, důvody máme jasně stanovené, tak eh, vlastně to není dostatečná podpora pro to, abychom vůbec měli seznam sledovaných látek. Trochu mě zklamalo, že se také přidávají v pozměňovacích návrhích látky na seznam těch prioritních látek. Tento postup je tedy trošku se nám to prodloužilo, ale myslím, že ta prodloužená debata vlastně nevede k ničemu novému. Měli bychom to už ukončit a uzavřít. Děkuji. Julie Gerling a nyní to už tedy byli všichni. Kolečko doběhlo nových. zpravodají, ostatní kolegové, ale prosím, buďte kolegové struční, nerad bych vás reklamentoval, ale přece jen jinak nebudeme mít dost času na ostatní. Peter Líze, Děkuji, pane předsedo. Chci ještě jednou poděkovat Richardu Zebrovi za jeho předlohu, za jeho práci a chci jeho zprávu podpořit. Je správné, že i e, politika ochrany životního prostředí může vést k růstu, ke tvorbě pracovních míst, ale ono to není vždy automatické. Máme tady dilema. E, třetí etapa schvalování. Um, Váže se to například s vyšší spotřebou energie, eh, opatření slibovaná, kde například hovoříme z jedné strany o úspoře eh, látky, suroviny, ale na druhé straně eh, my jsme například v našem volebním okrsku měli velký skandál. Tam byly ty látky PFOA, PFOS, někdy se jim říká PFT, tím jsme se tedy zabývali a mně připadá, že Eh, když se podíváme na legislativu, tak tam právě to musíme řešit u zdroje a právě proto jsou ty látky eh, více méně v Evropě zakázány už v rámci rýče a máme rovněž hodnoty v pitné vodě, které mají chránit zdraví člověka. A já jsem se musel tímto tématem i u nás zabývat, protože to byla eh, i v mém výlobním, volebním obvodu záležitost důležitá a podíval jsem se na to. 203 krát eh, přísnější to je, než co my máme v Evropě pro pitnou vodu. To spolu vůbec neladí. Eh, z toho, co vidím u komise, tak si podřezává pod sebou větev, eh, míří mimo a proto si myslím, že ten seznam těch sledovaných látek se musí řídit tím, eh, co si myslíme, že může někdo bezpečně pít. To je přece lepší kritérium, eh, než tam mít věci, které vlastně nejsou vůbec škodlivé pro zdraví farmaceutika. O tom už zde zaznělo mnohé, musíme se nad tím ještě zamyslet. Alternativy pro eh, diklofenak, eh, pane Šletre. To není vždy optimum. Jedna látka, Viox, tu už museli před léty stáhnout z trhu. A pak máme Akoxia a Celebrex. Ty mají těžké vedlejší účinky. Ty jsou ještě na trhu, ale nejsou koncepčně únosné. Nemůžeme říci, že eh, tím eh, ten diklofenak omezíme i pol politicky, eh, to by nebylo správné, takže i zde jsem přesvědčen, že u návrhu komise eh, nesmíme postupovat příliš rychle, ale musíme to ještě analyzovat. Krista Klas? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům, kolegyním za podporu i mé kandidatury a doufám, že mě zůstanete věrni. A nyní už k, té, eh, k tomu návrhu té zprávy. Já rovněž podporuji Richarda Zebra v tom, že ten seznam sledovaných látek je něco, co musíme nějakým způsobem etablovat, ale zároveň uh, E, seznam komise, jak ten e, prioritní, tak ten sledovaný, je něčím, čím se ještě musíme zabývat, protože jakmile něco na kterémkoliv seznamu už bude, tak už to má určitý punc e, tím. Je to takové jakoby předběžné <laughs> odsouzení tě, té látky, takže to nemůže být svévolné, co tam budeme zapisovat. Musíme mít to opravdu řádně vědecky podloženo a i to musí vše být pak dokázáno. Musíme rovněž zohlednit i to, že jsme každý jiný jiný, máme jiné podmínky v každém státě, máme i látky, které se běžně vyskytují jako těžké kovy, hormony, které se přece i přírozeným způsobem vyskytují ve vodě. A já ještě nemám řádně zodpovězenou otázku eh, ze strany komise, jak budeme normy, co se týče kvality životního prostředí, pak eh, stanovovat Máme samozřejmě možnost, že si každý členský stát to pak bude e, v podrobnostech e, nějakým způsobem harmonizovat a i s jinými členskými státy, že jo? protože ono je to směrnice, kterou bude provádět a není kvalita životního prostředí. Někdy je to národní úroveň, někdy je to regionální úroveň. Tam mě to ještě schází, jak se to bude e, na těch hranicích pak řešit. Takže tady musíme mít i metodu, metodiku, co, kde, jak se má pak používat, aby to platilo nějakým způsobem eh, důsledným způsobem. Vada je důležitá, musíme se tím ještě dál zabývat. Děkuji, paní Rodberen, děkuji. Eh, jediný bod, na něm se všichni jsme schopni shodnout, podle mě je skutečnost, že voda musí být čistá, ale opravdu ono se zdá, že je to jediná věc, pod kterou se podepisujeme všichni. U všech ostatních záležitostí, které si tady znovu poslouchám, někdy už několikanásobně, někdy se tážu, na jaké planetě vlastně bydlíme, žijeme všichni, odkud jsme. Ano, samozřejmě, že je mnoho pravdy i na tom, že chceme všichni čistou pitnou vodu a rovněž i to předzpracovávání té vody, že samozřejmě je třeba to i čistit před, těsně před použitím. Ale domnívat se zároveň, a já se Petře omlouvám, že budeme nějakým způsobem řídit to, co bude na recept nebo co ne, že by se tím mohlo nějakým způsobem vše eh, regulovat, upravovat, podobně jako antibiotika, tak to je naivní s prominutím, jak to máme státům eh, vysvětlovat, že například antikoncepční prostředky s etradiolem by měl nějakým způsobem řídit eh, ty recepty, nebo když má někdo problémy a potřebuje něco s diklofenakem, najednou eh, to budeme brát jako nejmenší zlo a zároveň to musíme nějak hlídat. Jak to provedeme v praxi? Eh, rovněž to, zda je něco eh, na recept nebo volně prodejné, to přece s tím vůbec nesouvisí. Máme přece eh, směrnici SWITCH, která se týká farmaceutických látek a tam samozřejmě může někdo si něco volně koupit pouze pokud máme nové studie, pokud se změní například koncentrace Jinak se tam nedá najednou něco změnit jenom tak, že si řekneme, když je tam tedy nízký obsah toho diklofenaku, eh, tam už je to vyřešené a produkty eh, čtyři tablety za eh, každá po 25 mg si můžeme volně koupit a samozřejmě, že si může někdo koupit v deseti různých lékárnách tento přípravek a tím to obejde, no ale o tom se tady nemůžeme bavit rovněž nám otázku na, Zeb, na pana Zebra na komisi. Jaké poselství vlastně tím dáváme? Co je to, čemu říkáme seznam sledovaných látek? Co tím říkáme? Jenom, že látku sledujeme, to teda podle mě není žádná politika tam přece musí být nějaký konkrétní výsledek, pokud tam něco zapíšeme. To je zatím jenom seznam jako takový a co. A co pak bude výsledek? Budeme to pak reglementovat, nebo to pak zakážeme a co ostatní léčivé látky? Já vám mohu hned vyrecitovat eh, nejméně 100 farmaceutik, u nichž víme, že můžou například působit rakovinu že jsou škodlivé a všechny se rozpustné v vodě, například eh, to, co se používá při léčbě rakoviny. A ať už to přijímáme um, intravenózně nebo um, perorálně, tak ono ten výsledek je stejný. Jednak si obtěžuje tím náš organismus a zároveň se to pak uvolní, no ale zároveň to ten nemocný člověk nějakým způsobem snáší, aby se uzdravil. Takže já chci vědět to poselství a já ho tady nikde nevidím, neslyším a vy hovoříte o alternativách, ale já tady žádnou nevidím. Takže když hovoříte o těchto bodech, tak například se to byste pak museli se podívat i na cytostatika, na ty chemoterapeutické látky. To přece všichni víme, že každý lék je zároveň jed. Každý bez výjimky je to jed, který nám pomáhá, ale určitým způsobem má dopad i negativní na náš život a i na životní prostředí. A pro mě je otázka nyní, jak já s těmi vedlejšími účinky budu zacházet. Já u komise, když slyším, že se zabývají náklady a že hledají nejlevnější řešení, tam to ještě dokážu pochopit. Ale co to zároveň znamená? Že budeme mít na každém obalu každého léku, například já si něco beru, protože jsem upadla na koleno, tak si na to vezmu diklofenak a doplatím na to jedno o jedno euro víc, aby se ti mohla očistit ta voda z toho diklofenaku a to tam bude napsáno, ale zatím nic takového přece není proveditelné. Navíc je to ještě arrogantní, milí kolegové, to, co tady píšeme, protože si tím vlastně určujeme, že to ten člověk ještě nezbytně potřebuje a něco jiného. Ne, že například někdo, někomu řekneme, tak si vemte jinou antikoncepci, antikoncepci nebo e, toto je na recept, takže to máte obtíž si získat, kdežto to je volně prodejné, tak to si raději sežeňte, protože to máte lehčí, ale to není upřímné. My vlastně jenom zvoníme a nekoušeme, eh, že to řeknu metaforicky, eh, jaký chceme, aby to mělo dopad vlastně, eh, toto celé snažení. A zatím mě ještě nikdo nedal uspokojivou odpověď. Například Richard Zeber tady říká, dobrá, tak si to posuňme do roku 2026. No a co se v tomto roku bude dít? Tím už nebudou, že už pak nebudou antikoncepční prostředky s tím estradiolem? Tady přece musíme k tomu přistoupit koncepčně. Zatím, ano, se musíme smířit s tím, že každodenně, denodenně eh, používáme a i požíváme látky, které škodí životnímu prostředí. Zakážeme například mm, pěstování zvířat. Um, Eh, chov zvířat, protože těm zvířatům musíme podávat antibiotika. My přece svým životním stylem částečně obtěžujeme a částečně i ničíme životní prostředí, ale jsme schopni rezignovat na tento životní styl. U léku já jednoznačně říkám, ne, to nelze Samozřejmě, že si můžeme zajistit eh, likvidaci prostřednictvím eh, lékáren. Eh, já se ale i tak myslím, že lidi to spíše vyhazují do smetí, než aby to spláchli na záchod. Ano, já už brzy budu končit. Ale já chci vidět nějaký nosný návrh, kde já vidím, že si budeme stát za něčím, za co se nebudeme stydět. Tady vidím, že se nám někdo snaží tady namluvit jako zpravodaj, že si to třeba časově posuneme, nebo komise zase e, přichází s něčím jiným, ale ono to není nic, co se dá obhájit vůči našim voličům. Musíme říci pouze, máme například kosmetické přípravky, léky, eh, jiné látky, nejdříve musíme vědět, jak s nimi zacházet v kontextu svého života. Děkuji, Corin Lepáš. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Všichni si uvědomujeme, že tento eh, návrh eh, je pro farmaceutický průmysl problematický, že to sebou nese velmi problematické důsledky, jak nás eh, upozornila kolegyně Rodberentva. Nicméně studie a zkušenosti nám také ukazují, že lidé málo kdy dělají chyby které by byly eh, spíše ve prospěch eh, životního prostředí. Máme dostatek studií, které ukazují, že farmaceutické eh, produkty jsou problematické pro vodu a že farmaceutické firmy málo kdy toto berou v úvahu. Můžeme samozřejmě hovořit o nějakých lhutách, ale rok 2026 je ještě daleko a naši voliči chci, jak, jak chtějí vidět, že něco, co je, co vyvolává obavy, že na to reagujeme a ne, že se dáme ještě další desetiletou pauzu. Je potřeba eh, rozhodnout se tedy, co uděláme. Eh, ano, průmysl potřebuje dostat trochu času na to, aby se tomu přizpůsobil, ale musí to být lhůta eh, rozumná, tak, abychom naplnili očekávání našich voličů. Já tedy plně podporuji návrh pana Sebra na eh, zahrnutí těchto tří látek na seznam. Ve Francii máme gláshabis, což je, je hlavní látka, která je, se běžně nachází v povrchových vodách a je velmi tedy důležité, aby tato látka byla dále sledována. protože to má jasné důsledky pro zdraví. A konečně pokud zohledníte důsledky pro zdravotní a živ, eh, zdraví a životní prostředí, tak eh, můžeme také ušetřit eh, prostředky, protože narůstající počet onemocnění, kde je jasný zdroj v životním prostředí, je pro nás velmi nákladný. A je jasné, že v dnešní situaci je to nezanedbatelný prvek, který musíme zohlednit. Vielen Dank. Als nächstes spricht karl Děkuji. Další řečník. Ano, Karl-Heinz Florenz, ano, pane předsedo. Já jsem poslední, eh, který by zde mohl přispět moudrou radou a kde najít ten klíč k tomu problému. Ale vracím se ještě k tomu starému systému. Co si počneme s těmi všemi právními úpravami, které už máme schválené? Vodní rámec, pitná voda, um, kanalizace, um, spotřební voda a tak dále. Já si říkám, jakou mentalitou se chceme řídit. My jsme si zvykli, že po nás potopa. Prostě si něco schválíme, něco si tady prodebatujeme, eh, poblahopřejeme si a pak řekneme, že jsme si to s radou dokonce i vyříkali. Ale Směrnice o vodě, tu jsme se pisovali před 16 lety a podívejme se nyní, co jsme z toho, paní kolegyně Lepáš, dokázali provést. A když se na to podíváme, tak nás to rozhodně úplně srazí s nohou eh, na kolena protože například jsme si řekli v Evropě, že nesmí být eh, kaliště, že si, to jsme si tam všechno popsali. A nyní se nám říká, že už je to dávno sice zakázané, ale já vám mohu říci nejméně 20 eh, zemí, kde se to stále ještě provozuje, takže vlastně tady eh, máme sice eh, něco, čím se zabýváme velice stěžádostivě, to jsou ale ty látky, které se nekontrolovaně vlastně používají i mezi farmaceutiky a tam vlastně se posmíváme eh, našim naší legislativě. A pak máme ještě zemědělce, ty si ještě dokonce dokážou to odpočítávat od nákladu, ještě to mají subvencované, abychom mohli eh, si dopřát více brambor. Takže rozmysleme si to. Nechceme eh, se dát cestou toho, že si eh, nejdříve učíme, na čem se smo, schopni se shodnout a co je proveditelné a co se vlastně pak provádí v té, nebo v té zemi. Ani v Německu se to všechno neprovádí. Já nechci tady být za eh, toho blbce příslovečného, ale eh, všichni to vědí, kom, panu komisaři jsem to rovněž řekl, v Kélu nad Rýnem není německý orgán 100, um, ehm, ani žádný evropský orgán z to si eh, vzít například eh, z toho rýna ten vzorek chemický. To nesmíme. Takže jak to pak chceme prosazovat na komunitární úrovni? Někteří lidi říkají, že jsme jako parlament vlastně směšní a to já vlastně v tom případě s tím musím souhlasit. Děkuji. Co se týče provádění um, evropských zákonů. Tady jsme měli velice zajímavou rozpravu s panem Štojberem a mně to taky připadalo velice zajímavé, že na další období by měl být takový kontrolní výbor v rámci komise a pokud by nic takového existovalo, tak by vůbec se nám ten návrh nedostal eh, na stůl. A nyní Linda McEwen. Yeah, I mean, we have taken longer. Eh, projednávání tohoto tématu nám trvá trochu déle, než jsme předpokládali, ale myslím, že je důležité zamyslet se nad tím a poslechnout si různé názory. Ale je tu jedna věc, která mě není jasná jak velký, o jak velký problém se vůbec jasná. Já neustále při četbě narazím, narážím na to, že nemáme dostatek údajů. My vlastně nevíme, o jak velký problém se jedná, protože nemáme dost informací. Víme, že tyto chemické látky narušují endokrinní systémy, ale dokud nebudeme vědět, jak, jaký je rozsah tohoto problému, tak zkrátka nebudeme vědět, kolik budeme, bychom měli investovat do toho, abychom tento problém řešili. Jaký dopad to vlastně má na zdraví člověka? ve studii o posouzení dopadu jsme četli o mm, dopadu, který to má na ryby. Dobře, ale to je otázka pro výbor pro rybolov. Jak velký problém to pro naše populace ryb tedy je? My jsme minule hovořili o tom, že je potřeba pořádně zanalizovat tyto otázky eh, nákladu. Máme velmi různé odhady od vás, od vlád, eh, od různých expertů a tak dále. A my prostě potřebujeme vědět, jaké náklady to sebou ponese. Kolegové to již řekli. Veřejné prostředky by se měly investovat do těch eh, správných eh, věcí, ale vždy je potřeba eh, volit priority, protože veřejné prostředky nejsou nekonečné. To je věc, kterou stále tedy ještě nemáme. A pak další věc, ten seznam sledovaných látek. Eh, na tento seznam se zařazují další látek. Já souhlasím s vámi, pokud jde o ten seznam prioritních látek. Tam proběhnou nějaké vědecké studie a na základě těchto důkazů se látky dostanou na seznam prioritních látek. Ale co to znamená v případě seznamu sledovaných látek? Eh, jaké informace, budou se zde informace k tomu sbírat, kdo rozhoduje o tom, které látky se tam dostanou, jak se potom bude postupovat. A potom k tomu, o čem hovořil Karl, o eh, lécích na předpis. My, myslím, nemůžeme mm, členským státům nařizovat, které léky budou na předpis. Já tedy nevím, které farmaceutické látky jsou tak problematické a nevím, proč tady máme tedy tyto tři, jak si komise představuje, že v budoucnosti bude v otázce farmaceutik postupovat. Edith Kasper. Obrigada, Presidente. Este... Děkuji, pane předsedo. tato debata jasně ukazuje, že se jedná o velmi kontroverzní téma, o téma velmi komplikované, mnohem komplikovanější, než by se zdálo na první pohled. Hovoříme tady o ochraně životního prostředí, o ochraně veřejného zdraví. A tato rozprava musí být otevřená a musí se také roz, prohloubit. Je to celá řada otázek, na které zatím nemáme odpovědi, jak zde již zaznělo. Vzhledem k tomu, že nemáme dostatečné podklady a nevíme, jaký je rozsah tohoto problému v jednotlivých členských státech, což jsou informace, tedy, které potřebujeme, abychom se mohli zodpovědně rozhodnout. A vzhledem k tomu, že tu máme tedy před sebou návrhy, návrhy, který se týká například toho diklofenaku, a že to řešení, které se navrhuje, není kompatibilní s analytickými metodami, které, my, které máme v tuto chvíli dispozice, jak ukázala studie komise. Takže vzhledem k tomuto všemu bych se chtěla zeptat komise, zda by nebylo rozumné, abychom v první fázi tyto látky zařadili na seznam látek sledovaných a teprve později až budeme mít eh, k dispozici údaje od jednotlivých členských států a až budeme mít vyspělejší technologie, která by nám umožnila tedy snížit eh, limity těchto látek. Teprve v té chvíli by bylo smysluplné vložit eh, tyto látky na seznam látek prioritních. Například u nás v Portugalsku máme povinnost odevzdávat nepoužité, nepoužitá léčiva v lékárnách. To samozřejmě lze jen těžko kontrolovat. těžko zjistíte, zda někdo opravdu byl m, mm, takto opatrný a této povinnosti, tuto povinnost splnil. Pro nás je tedy tím pádem velmi obtížné eh, tuto oblast regulovat protože to máme určité eh, zvyky a návyky, které se jen těžko mění. Musíme být pragmatičtí. Samozřejmě životní prostředí i lidské zdraví musíme chránit, ale nejprve bychom měli vymyslet, jaký je vůbec nejlepší způsob, jak tuto povinnost, eh, jak tento úkol splnit. Děkuji, paní Op. No. Děkuji vám, pane předsedo. Zajistit vodu, její dostup pouze stručně, pane kolego. Lidé říkají, že nevíme dost. My prodáváme všechny tyto věci, ale, ale nevíme, co děláme, takže to je první obava. Proto chceme podělit o švédskou studii. Oni se snažili nejdřív udělat predikční model, jaké chemické látky potenciálně mohou mít dopady, a pak za druhé, jaké z nich by asi měly úroveň koncentrace, která by spustila ten efekt. A byla to, bylo to stanoveno na tisícinu té terapeutické látky. A pak řada eh, látek byla stažena, protože jsme mysleli, že nebudou mít žádný efekt, a pak 130 kandidátů a z nich 30 by běžně efekt nemělo. A pak ten hepa, eh, tento hypotetický model porovnali eh, s realitou u ryb, které by byly eh, vystaveny a přitom u mnoha z nich byly koncentrace, které již byly znepokojivé. My totiž nevíme, jaký je skutečný eh, dopad na živočichy. Tak pak se testovalo na, na žábách, aby se vědělo, jaký to má skutečně reálný efekt. Protože ale běžným testováním často ty účinky nezjistíme, protože musíme sledovat celý životní cyklus. Třeba se ukázalo, že jedna farmaceutická látka, taky bylo dokonce v té vyčištěné vodě větší koncentrace než e, v té e, e, terapeutické látce, která se dávala lidem. A také ty testy na žábách ukázaly, že pulci, kteří byli vystaveni, byli zdraví po metamorfóze ale později ty dospělé žáby pak již byly neplodné. Čili někdy musíme počkat eh, na celý dokončení celého životního cyklu, abychom mohli konstatovat, jaký, jaké jsou dopady. Pan, paní Rodbere říká, co s těmi informacemi budeme dělat. Přesně. Ale alespoň pro ty látky, které nejsou na předpis, myslím, že toto je první krok. nedá se říct, že by Švédi teď trpěli bolestí pětkrát víc než před rokem. A pokud lidé mají bolest, tak by měli možná mluvit se svými zaměstnavateli, často eh, nejenom se svými lékaři. Čili já myslím, že toto je optimální přístup. Dobrá, tak eh, tady si myslím, že Eh, už bychom neměli dávat slovo lidem dvakrát, spíš, eh, aby se vyjádřil každý. Takže expert britské agentury pro životní prostředí přijel dnes a hned se nám zde vyjádří, prosím. Tak si to vám. Já zastupuji děkuji a na závěr pan Zejber znovu zpravodaj. Děkuji. Já bych chtěl srdečně poděkovat eh, za rozpravu všem kolegům, rovněž i zástupci tedy Británie, říká řečník, i komise. Je dobré, že jsme si to vlastně zopakovali, protože jsme se dozvěděli ještě pár zajímavých odpovědí, reakcí ze strany komise, ale ještě je mnohé, o čemž budeme muset jednat. Všichni se shodujeme v tom, že čistá voda je něčím, co chceme dát dispozici budoucím generacím a všim, všem nám na tom záleží. Jsme přesvědčeni i o tom, že jsme už dosáhli, ale jedna, před námi ještě dlouhá, daleká cesta. Nechci se nyní pouštět do podrobností. Domnívám se, že eh, návrh práv... Eh, legislativní návrh eh, toho rámce, se kterým přichází komise i to, co jsme si vyslechli, se vlastně vše ubírá tím směrem, že chceme jednat společně, že chceme toho cíle, tedy kvalitního životního prostředí, kvalitní vody chceme dosáhnout rovněž společně, že to chceme, aby to bylo tedy v zájmu všech. A nyní ty podrobnosti, jaké právní nástroje, eh, co tam v nich má být obsahově, to ještě se dá při dalších jednáních snad vyřešit. Ale když jsem sledoval tu debatu, tak eh, se sice dá eh, říct, že se vzájemně sobě vzdalujeme, ale když to pak sepíšeme, tak vlastně to není až tak eh, od sebe odlišné. Co si počneme s farmaceutiky v rámci eh, právě této směrnice? Když chceme mít kvalitní vodu z eh, ekologického a chemického hlediska, tak chceme mít i kritéria, se kterými komise přijde, které bude uplatňovat. Tady spolupracovala i s experty z členských států, s příslušnými odborníky a přesto ale se domnívám i na základě toho, co jsem slyšel dnes i minule, že ještě nedozrála ta doba k tomu, abychom opravdu byli schopni právě takto ty normy stanovovat, proto přece jen vše odsouváme. Hovoříme-li o politike, eh, politice eh, vody a vodstev, uvědomme si, že už nyní je to pro um, ať už regionální samozprávy nebo státy drahé, pojí se to s investicemi, e, proto nechceme, aby i tato jediná e, směrnice sebou přinášela takovouto obrovskou potřebu, ale na druhé straně, ať už přímý nebo nepřímý dopad e, této směrnice musí jednoznačně být interpretován jako pozitivní, jak z hlediska životního prostředí, tak zdraví člověka a když hovoříme o těch eh, potenciálních investicích nutných, tak i to vlastně všem konec konců prospěje. Eh, politika hospodaření se zdroji, eh, vodou například, to je rovněž něco, co jmenuje Evropa 2020. A proto si myslím, že je to zcela nezbytná potřeba pro lidský život, pro hospodaření se zdroji. Proto si myslím, že budeme pokračovat při jednáních se stínovými zpravodaji, tady přece jen si myslím, politické skupiny nejsou od sebe vzájemně tak vzdáleny, aby se nedalo dospět ke společnému stanovisku a rovněž se snad dá pohnout i stanoviskem rady jako takové, tak abychom nakonec měli něco, nějakou legislativu o té vodě, která uspokojí všechny, kde budeme mít určité um, definice z pohledu životního prostředí, z pohledu um, odborníku na chemii, a že ta diskuse přece jen bude eh, plodná. Já už se těším na další jednání. Děkuji, ano, a užijte si tu zprávu, pane Zébr, rozhodně. Ehm, lhůta pro eh, pozměňovací návrhy je 7. listopadu v 12 hodin. 28. listopadu se bude hlasovat a počítá se s ní na lednovou plenárku. Eh, na tedy tato zpráva. Nyní eh, bod pořadu jednání číslo 6. To máme eh, mechanismus civilní ochrany Unie. Tady se obracím na paní zpravodajku Elizabetu Gardini. Prosím. Eh, mi permetta di fare anche da parte mia le congratulazioni. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych pogratulovala kolegyni Kristě Klas k její nové funkci v našem výboru a přeji vám mnoho úspěchů. Pokud jde o mechanismus civilní ochrany Unie, Asi si vzpomínáte, že na začátku dnešního jednání jsme slyšeli od kolegyně o záplavách ve Slovensku, také v Itálii máme záplavy. Včera jsme měli 46. výročí eh, velkých záplav ve Florenci z roku 1966, kdy eh, došlo k velkým ztrátám na životech. Město Florencie utrpělo obrovské škody a také naše umělecké a kulturní dědictví bylo velmi poškozeno. Možná si také pamatujete na anděli eh, z Pahna, což tak se říkalo tedy osobám dobrovolníkům, kteří pomáhali uklízet město po těchto záplavách a kteří pracovali na tom, aby škody na našem globálním kulturním dědictví byly co nejmenší. Místní populace samozřejmě také velmi trpěla. Nesmíme na tyto události zapomínat, musíme si připomínat jejich výročí a připomínat si také to, že se nejedná pouze o historické události, ale že vzhledem ke globálním změnám klimatu se čím dál častěji musíme potýkat se extrémními výkyvy počasí. My již máme velké zkušenosti se spoluprací v této oblasti a musíme mít odvahu udělat ten krok, abychom tuto spolupráci ještě tedy zlepšili. Chtěla bych poděkovat všem kolegům za jejich spolupráci. Máme to velký počet pozměňovacích návrhů, 126 konkrétně. A tyto pozměňovací návrhy jsou velmi kvalitní, umožní nám zaměřit se na to opravdu podstatné v budoucí legislativě zajistit tak, aby se jednalo opravdu o pragmatické, pragmatický nástroj. Myslím, že mým dnešním hlavním úkolem je poslouchat, eh, vyslechnout si kolegy a zástupce jednotlivých států, jednotlivých skupin. Myslím, že stát můžeme rozdělit, eh, pardon, ty pozměňovací návrhy můžeme rozdělit do tří velkých eh, skupin. Ta první skupina jsou pozměňovací návrhy, které se snaží vyjasnit eh, znění navrhovaného textu. Snaží se, aby v textu nebyly žádné nejasnosti nebo dvojznačnosti. tak aby výrazy jako národní suverenita, místní a regionální rozměr, klimatické změny a tak dále, aby všechny tyto výrazy byly jasné a jasně definované. Tím se nemění podstata legislativního návrhu jako takového, ale tyto pozměňovací návrhy pomáhají k tomu, aby všechny definice a vůbec celý text byl jasnější a srozumitelnější. Druhá skupina pozměňovacích návrhů se eh, zaměřuje na mm, trošku rozmělnění eh, tohoto legislativního návrhu. Tyto pozměňovací návrhy jsem se snažila zohlednit, ale nesmíme také zapomínat na ty skutečné obavy, které opravdu existují a v průběhu naší další práce kdy se budeme zaměřovat na konkrétní kroky, nesmíme tedy na tyto obavy zapomínat a musíme na ně reagovat. Já doufám, že se nám podaří tedy tento návrh ještě vylepšit. Obecně tyto pozměňovací návrhy v podstatě eh, naznačují, že současná situace je dostatečná a že není potřeba vytvářet nějaký nový revoluční nástroj. Je to také určitý názor, že Evropská unie by neměla zasahovat do toho, co je konec konců z odpovědností členských států. A pak je to třetí skupina pozměňovacích návrhů, které naopak eh, usilují o posílení toho legislativního návrhu předloženého komisí. V této skupině jsou potom pozměňovací návrhy, které volají po eh, větším větších finančních prostředcích na dopravu a větší míře předchozí přípravy. Pokud se podíváme na tyto pozměňovací návrhy obecně, tak eh, myslím, že se nám brzy podaří dosáhnout dohody. Je to poměrně vysoká míra schody v tom, jak k tomuto návrhu přistupujeme. Například nechceme převádět pravomoci na komisi. Domníváme se, že členské státy by neměly mít možnost zneužívat dobrou vůli jiných členských států. A tam, kde hovoříme o dobrovolném společném souboru prostředků, tam je zřejmé, že je nutné mít trošku efektivnější přístup tak, abychom zachránili více lidských životů. My jako parlament k tomuto musíme přistoupit zodpovědně kde kdy tedy zohledníme jednotlivé citlivá, jednotlivá citlivá místa. Evropští občané, kteří chtějí vidět více Evropy, tak eh, toto je opravdu jedna z oblastí, kde více Evropy je mm, možné uskutečnit. Tento mechanismus by se tedy mohl stát eh, jednou z výborných velkých příležitostí toho, jak ušetřit na řešení velkých katastrof, které jsou čím dál častější. Některé katastrofy jsou sice velmi řídké, ale jsou velmi ničivé a v takovýchto případech eh, se členské státy mohou jen velmi těžko připravit, anebo by taková příprava vyžadovala obrovské investice. Je to jednoznačná výzva k evropské solidaritě a já velmi doufám, že Evropský parlament bude schopen dohodnout se na malém, ale velmi důležitém kroku směrem ku předu, který našim občanům nabídne více jistoty a mm, bezpečnosti. Dovolte, abych ještě jednou tedy poděkovala všem kolegům a jak jsem řekla, především jsem tu proto, abych si vyslechla reakce a návrhy kolegů. Ano, děkuji paní Galiny a jako další paní Taylor. Děkuji, pane předsedo. Mrs. Gardini for her report, which I think... Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla paní Gardiny poděkovat za její stanovisko, za její zprávu, která posiluje eh, ten současný návrh eh, mechanismu. Dovolte pár slov o pozměňovacích návrzích, které jsem předložila, či které byly předloženy. Návrhy pana Šumana jsou podle mého názoru velmi důležité. Tento návrh by mohl vyvolat určitou výhradu rady, ale myslím, že přesto bychom se měli o jeho předložení pokusit. Paní Mistral také předložila některé velmi zajímavé pozměňovací návrhy, především pokud jde o fungování EERC, eh, e Evropského, eh, Evropské kapacity pro reakce na mimořádné situaci pokud eh, kolegové mají zájem, velmi bych jim doporučila, aby navštívili toto monitorovací středisko komise, je to velmi zajímavé. Také je to řada pozměňovacích návrhů, které jsou velmi pozitivní a pan Rossi byl také velmi konstruktivní. Je tu ovšem jedno téma, eh, což je eh, to, aby téměř všechno bylo dobrovolné. Já myslím, že to bychom úplně prosazovat neměli. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že většina toho, co se navrhuje, by opravdu měla být dobrovolná, například dobrovolné uvolňování prostředků a zdrojů a tak dále. Ale to, aby účast na tom mechanismu jako takovém měla být dobrovolná, mi nepřipadá jako dobrý nápad. Celý ten mechanismus spočívá na tom, že členské státy budou komunikovat a Mm, já si tady neumím představit, proč by členský stát se toho mechanismu nechtěl účastnit. Samozřejmě, pokud máte nějakou katastrofu, chcete, aby vám někdo pomohl, ale mm, jak si tento, tato velmi obecná dobrovolnost účastněná mechanismu by mm, umožňovala jakési černé pasažerství, které bychom podporovat eh, neměli. Paní Gardíny již hovořila o tom, že jsou tu některé pozměňovací návrhy, které bude potřeba ještě trošku upravit. Nicméně domnívám se, že je to poměrně silná pozice, například pokud jde o účastní na tomto mechanismu a také v řídících plánech, eh, pokud jde o rizika. Eh, děkuji. Já tady musím napravit škodu. Musím dát slovo eh, paní Estrela. Omlouvám se, že jsem to zanedbal. Stínová zpravodajka za SAD. Máte slovo. Obrigada, senhor presidente. Eh, As catástrofes têm vindo a aumentar de frequência e têm... Paula Susa. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por... Eh, eh, ano, děkuji. Nejdříve bych eh, ráda poblahopřála paní Gardini za její zprávu. Zpráva se velice systematicky zabývala i definicí eh, té otázky, o které v současné době právě hovoříme v souvislosti s tím mechanismem reakce na katastrofy. Eh, jak už bylo řečeno, eh, celý mechanismus, eh, který stojí u základu, tak se týká stále častějších katastrof, jak přírodních, ale mnohé z nich souvisí i s klimatickými změnami a se změnami v životním prostředí a s jinými aspekty. Tedy Netýká se pouze e, osob či majetku, ale rovněž kulturního dědictví. Tam rovněž můžeme počítat se závažnými následky. Já budu hovořit stručně, Eh, protože později si ještě můžeme bavit o podrobnostech, ještě v souvislosti s příslušnými eh, kompromisy u eh, pozměňovacích návrhů, ale co pro mou frakci má váhu a co rovněž souvisí s těmi, s těmi pozměňovacími návrhy, které já jsem předložila a nezávisle na těch stávajících povinnostech členských států, například vnitrostátních povinností na svém výsostním území vůči svým občanům, občanům a případně i občanů pobývajícím na území tohoto státu. Tedy kromě těchto povinností bych ráda uvedla, že právě koordinace těchto katastrof by se neměla odehrávat pouze na základě nějaké spontánní reakce, že tam musíme mít něco, co si dohodneme předem, než vůbec k nějakým katastrofám by mohlo dojít, proto potřebujeme na celoevropské úrovni um, dobře fungující mechanismus slaďování těch koordinačních snah, proto zde musíme mít nosné řešení a zároveň i plány rizik, jež budou kompatibilní a vzájemně porovnatelné. Co je samozřejmě eh, rozhodující, je prevence což je samo od sebe velice rozlehlé téma. Obsažné téma, samozřejmě to by mohlo být téma na celé odpoledne. Jaké katastrofy vůbec zde máme, eh, jimž se dá předcházet, jakým způsobem se ta prevence dá koordinovat. No, ale kromě toho samozřejmě se musíme dohodnout i na správné reakci, aniž bychom zasahovali do um, pravomocí členských států. Ale pokud chce EU být pádnější, být schopná reagovat lépe a účinněji, musí zároveň být schopna praktické reakce. My souhlasíme s koordinací, ale tady bych ráda nadnesla rozhodující otázku pokud se má jednat o solidární jednání, tak by se to mělo týkat humanitární pomoci a ochrany civilního obyvatelstva. Samozřejmě, že v určitých případech se může, pokud bude zjištěno, že civilní prostředky nejsou dostačující, eh, tedy ta reakce, že není dostačující, že bychom měli mít možnost sáhnout i po případných vojenských složkách. Ale to by mělo být jasně nadefinováno ty předběžné podmínky. Čili jednak musíme dodržovat zásady OSN e, příslušné a e, případné vojenské prostředky, pokud by tedy e, mělo být s nimi počítáno, tak by vše se muselo odehrávat pod vedením civilně ustanovených eh, složek a nesmí si zde armáda počínat autonomním způsobem. V tom smyslu jsme právě přišli s pozměňujícím návrhem 65 a 211, totiž že vše musí podléhat eh, kontrole civilních eh, složek, pokud vůbec bychom měli využívat pomoci um, nějakých eh, vojenských organizací. Děkuji. Nevyužila jsem až tolik eh, času, tam to asi neladí ten, ehm, ty hodiny. Danke, Frau Vorsitzende. Nu skal jeg nok holde, forholde mig kort her, og for jeg, jeg behøver jo ikke... jestli mám utíz. Ano, děkuji. Já mám dojem, že paní zpravodajka je se situací velice dobře obeznámena a je si vědoma i možného a nemožného, takže jim nemohu než poblahopřát. Zpráva je velice kvalitní, eh, klimatické změny, současné výkyvy počasí opravdu poukazují na to, že zásahy um, proti katastrofám, ať už přírodním nebo jiným, budou stále častější, budou na nás rovněž kladeny stále vyšší nároky. Musíme si uvědomit i rozpočtová ovědomí a e, zřejmě nelze hovořit o neustálém zvyšování prostředků. Proto je třeba e, racionálním způsobem využívat jak prostředků členských států, tak i našich komunitárních prostředků. Nesmíme nabalovat žádnou byrokracii na tento projekt. Nesmíme připustit, aby se jakékoliv dodatečné financování pojilo s dodatečnými administrativními úkony. Mám pouze dva pozměňující návrhy a chtěla jsem se zmínit vlastně pouze o té 64, totiž Omlouvám se, hovořím o pozměňujícím návrhu, říká uh, řečník 259 když se hovoří o katastrofách, tak ty se na hranicích nezastaví a proto musíme jednat v souladu s vlastními hodnotami i zásadami a musíme být schopni eh, pomoci i kandidátským zemím a potenciálním kandidátským zemím, jež se neúčastní tohoto mechanismu ani které zatím ještě nejsou členy evropské politiky součeství, sousedství. Ale i zde musíme eh, i případně využít nástroje předstupní pomoci a evropského nástroje sousedství a partnerství. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejdříve poděkovat paní Gardini, poblahopřát ji. E, domnívám se, že právě když hovoříme o potírání e, těch katastrof, tak tam je důležité, e, jak ta spolupráce má velkou váhu. Když se podíváme na výsledky Eurobarometru, tak tam občané hovoří o tom, že ta pomocná ruka v době, když je jim nejhůř, je zásadní. Takže Nikdo by nepochopil, pokud bychom dávali přednost nějakým národním hranicím a ne Eh, rozšířili tuto vzájemnou pomoc. Samozřejmě, že zásadní odpovědnost zůstává u členských států. Naše politická skupina se chce soustředit na to, aby eh, bez evropské koordinace, bez stanovení společných kritérií se nepostupovalo dál, že ono se to ani nedá, takže tady si nesmí členské státy zdráhat. A tady rozhodně ten politický tlak u těchto případů vždy je přece tak silný, že nemus- musíme mít vlastně radost, když nám komise pomůže se společnými mm, nějakými um, směrnicemi či um, zásadami. Pokud si komise přeje pouze uh, akty uh, Eh, ty um, prováděcí, Elizabeta tady napsala ty přenesené pravomoci, ale myslím si, že ta kritéria by měla být nadefinovaná ještě přesněji. A měli bychom mít pár takových eh, zásadních bodů, které bychom si tam i sami napsali, například, eh, abychom se vyhnuli k tomu, že bychom pak nemuseli pouze něco rušit. Takže nejdříve si my nadefinujeme od samého začátku, na čem nám záleží, než abychom najednou uvalovali nějakou odpověď na komisi a spíš eh, využívat nějakého odvolacího práva, ale obecně se jedná o velice kvalitní návrh a doufám, že dospějeme ke společné shodě. Děkuji um, Zebrovi a nyní komise. Pan Das, prosím. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Děkuji. much, Mr. Das. Děkuji, pane Dasi. A nyní nakonec eh, zpravodajka, paní Gardini, prosím. Děkuji, já budu hovořit velice stručně. Děkuji za toto velice pozitivní debatu. Domnívám se, že mnoho těchto příspěvků zde v diskusi bylo velice důležitých. Mohu se vlastně připojit k těm myšlenkám a podtrhuji, že vlastně ano, i nám záleží na té vyváženosti, která uspokojí všechny. V tom rozhodně s komisí souhlasím. Um, ano, vycházíme sice z jednotlivých určitých problémů obav, ale ubíráme se všichni stejným směrem. Tedy e, z toho pohledu e, vše vnímám s velikou důvěrou do budoucna a Zdá se, že se brzy podaří dosáhnout souladu eh, našich názorů. Chci vybídnout paní Estrela i ostatní kolegy, kolegyně, aby vypracovali konkrétní ehm, takové spíše kompromisního rázu návrhy a eh, můžeme se sejít i bilaterálně, abychom si případně ještě to či ono vyjasnili a zkusili eh, redukovat ten počet. Ještě chci poděkovat paní Rozbach. Ano, já přesně chápu, o co vám jde. Chápu rovněž i definici toho cíle. Rozhodně určitě eh, se ještě pokusíme to propracovat. Um, Ono už je to víc než rok, co jsme zažili eh, tu obrovskou katastrofu v Japonsku. A nyní se stačí podívat na obrázky eh, toho, co po sobě zanechal hurikán Sandy. Ono se to nedá eh, překonat eh, samostatně. Žádný členský stát si s tím neporadí sám. Ale musíme začít počítat i s nemyslitelným v současné době. Status quo rozhodně není udržitelný nemůžeme se s ním spokojit, musí to být spíše eh, východisko, eh, z něhož se pak eh, posuneme dál. Ono opravdu i rada se už posunula ku předu. Chci tedy poděkovat komisi a už zde zaznělo, že právě Evropský parlament, to je ten hlas evropských občanů a to jsou představitelé občanů, kteří jim naslouchají, kteří mají praktické zkušenosti a kteří jsou schopni uvažovat i neinstitucionálně, tedy nikoli pouze formálně, jinak než uvažují vlády. E, tedy děkuji všem, rozhodně se budeme snažit pokračovat v našich snahách a doufám, že e, přijdeme e, s textem, který bude uspokojivý Existuje už i několik pilotních projektů, některé možná ještě rozjedeme, zejména například nějaké reakce na ty požáry lesů. I letos už se něco z takového provedlo. Zjistili jsme, že si ani své území nejsme schopni ochránit zcela sami a um, příští rok už nesmíme připustit, abychom měli ta bílá místa, aby už do příštího roku se to vyřešilo natolik, abychom dostáli um, požadavkům našich občanů. Děkuji, paní Katiny. 28. až 29. listopadu se budeme hlasovat eh, ve výboru eh, článek 50, kde eh, zároveň budeme ještě vůči DEVE zpracovávat. Máme změnu směrnice 2005-36 ES o uznávání profesních kvalifikací a nařízení o administrativní spolupráci prostřednictvím informačního systému o vnitřním trhu. Ono se to zdá takové nenápadné, ale není tomu tak. Tady bych si rád dovolil hned udělit slovo eh, zpravodajce paní kolegyni eh, Weisgerber. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, na začátku poděkuji stínovým zpravodajům za přece jen kvalitní spolupráci v mnohých bodech. Celkem jsme eh, se dopracovali k 83 pozměňovacím návrhům pod velkou většinou, jsem schopna se podepsat, protože vlastně posilují návrh komise a to uvažování komise a Podařilo se dosáhnout i jednoty a v deseti případech máme zde takové konzolidované pozměňující návrhy. To se určitě rovněž bude líbit kolegům, protože to vlastně tím zkrátíme eh, ten proces. Eh, sníží se počet pozměňujících návrhů, některé z nich jsou opravdu téměř kompromisy ale nakonec přece jen GUE, která původně souhlasila, eh, přece jen se z téměř všech kompromisů stáhla, proto jim říkáme konsolidovat. Eh, v, této, v tomto čase nyní bych eh, vlastně se ani tak moc nechtěla věnovat těm kompromisům, ale chci poděkovat sekretariátu, paní kolegyni Romano a Evě, mé spolupracovníci, protože díky eh, jim se podařilo dosáhnout mnohého. Jazykové znalosti, to se právě týká těch konsolidovaných návrhů 1, 9 a 10, eh, se kterými kolegové souhlasili. A tam vlastně bylo pojato mnoho z těch eh, Eh, pozměňovacích návrhu. Co je důležité, a na tom záleželo všem, aby totiž výbor pro zdravotnictví vyslal jasný signál, co to znamenají ty dobré jazykové znalosti, protože tam právě ve zdravotnictví se bez nich neobejdeme. Bohužel máme negativní případy z minulosti, kde opravdu dochází k ohrožení zdraví pacienta na základě eh, nedostačujících jazykových znalostí. Proto hovoříme o tom referenčním rámci a úrovni 1. To je eh, poměrně náročná úroveň, ale když hovoříme o pracovních místech ve zdravotnictví, tak tam mm, musíme tu C1 podržet, protože to eh, je zvláštní situace. Rovněž zlepšení vůči návrhu komise. To by mělo rovněž spočívat v tom, že najdeme řešení pro země jako například Belgie a Lucembursko, kde jsou jsou různé um, oficiální jazyky a tam jsme zapsali i, že se musí jednat o převažující jazyk v tom kterém regionu, kde chce ten dotyčný pracovat. či například ve Flandrech eh, vlámština a ve valonském regionu valonština nebo francouzština <laughs> tedy raději. Řečeno to tady pan kolega Prepus eh, s tím přišel. To je zase konsolidace 1.9.10. To podporují téměř všechny skupiny. Devítka a desítka, tam pouze odpadá ALDE a komunisté a levice ten průkaz, eh, profesní průkaz, tam máme kompromisy 2, 3, 4. Tam rovněž až na eh, levici GUE podporují všichni. Tam jde o uznávání profesních kvalifikací a tam jde o to, že to uznávání těch odborných kvalifikací eh, žadatelem musí být uznáno státem přijímajícím a eh, členský stát se může, eh, sice může klást dotazy, ale tam jde o to, zda ten dodatečný dotaz odpoví nebo eh, bude na něj reagovat příslušný orgán nebo odborný svaz a pak jde o to, zda po roce se ověřuje, zda stále ještě vše je pravdivé, zda to souhlasí i zde hlavně myslíme na pacienty komise navrhla eh, dva roky, ale dosud, dosud to byl rok a rovněž i SAD a eh, ostatní eh, si přáli ten rok a já jsem s tím souhlasila. Pak ta fiktivní povolení, tam máme kompromisy 5 a 6. I tento návrh vlastně se týká konsolidace a téměř všichni jej podporují, všechny politické skupiny. Právě v oblasti zdravotnictví je riskantní, pokud ta kvalifikace nebyla eh, zjištěna tím přijímajícím členským státem. Takže tam by se nemělo pracovat s tím fiktivním povolením tam máme e, časově omezenou lhůtu, e, případně e, to pozdržení, aby měl přijímající stát dostatečně čas posoudit, případně obrátit se na ten vysílající stát o dodatečné informace, ale zároveň tím zabráníme tomu, aby čistě z opatrnosti ten či který členský stát spíše to zamítl, pokud tam dochází ke zdržení zadlužení a znovu zabránil vlastně, eh, že dojde k eh, fiktivnímu eh, povolení, takže pokud nedojde k rozhodnutí v té lhůtě, tak by mělo jít o přechodnou žádost, čímž vyhovíme požadavku mobility. Pak přístup pacientů. Tady jsme se shodli na následovném. Členské státy a jejich zdravotnický personál a tam jsou schopni přeskoumávat, případně poskytovat pacientům jednotlivě přístup, pokud nedochází k ohrožení eh, pacienta. To je rovněž kompromis, podle mě to zachází příliš daleko, protože já jsem původně nepočítala s tím, že by se počítalo s přístupem pacienta k informacím u zdravotnických povolání, ale tam byli eh, kolegové Grillo Ferrera, kteří rovněž šli proti zpřístupnění těch informací, ale ne um, úplně aby to nebylo úplně vyloučeno. Takže tady se podařilo dosáhnout kompromisu, kvalitního kompromisu. I zde jsme byli schopni se pohnout, eh, zblížit tedy svá stanoviska. Pak ještě další téma, které si zaslouží pozornost. To jsou eh, zdravotní sestry a eh, pečovatele, ošetřovatele, to je konsolidovaný pozměcí návrh číslo 8 který podporuje více frakcí. Je tam mnoho pozměňující návrhů a to vlastně ode ke zdí z různých politických skupin, z různých eh, frakcí a na prvním místě bych se ráda zmínila o tom, že se vlastně ani nejedná o čistě německou diskusi u tohoto návrhu, ale e, to, že by se mělo zvýšit minimální požadavek základního vzdělání z 10 na 12 let, se týká i jiných zemí, například Nizozemska, každá druhá nizozemská zdravotní sestra nemůže dokázat 12-leté základní vzdělání, protože i v Nizozemsku, přestože mají velice kvalitní odbornou přípravu, tak to obecné vzdělání není až tak dlouhé a přitom je ta zdravotní sestra zcela eh, porovnatelná, srovnatelná svým vzděláním. I Malta má problémy, Slovensko a Maďarsko. V současné době je tomu tak a v Rakousku a v Lucembursku máme ještě přece i to duální vzdělávání, e, ty dvojí vzdělávání. Totiž v Evropě se dá, můžete stát zdravotní sestrou dvěmi způsoby. Buď vychodíte školu 12 letou a pak e, máte nějaké další studium a další způsob je desetileté základní vzdělání a pak odborní zdravotnická škola. A to je velice obsahově vyspecializovaná závažná záležitost. A e, ty zvláštnosti toho, čemu říkám duální vzdělávání, e, souvisí s různými tradicemi kombinování teorie a praxe. Například v některých státech je mnohem více praktických hodin v praktickém vzdělávání, než s čím počítá směrnice. A pak máme univerzitní vzdělávání, která eh, vlastně naopak je jiná, kterou bych si nedovolila nějak zhazovat. Tam jsou úplně eh, oddělené vlastně ty prvky eh, teorie a praxe. Praxe často se dostaví až na konci konci ty mm, praktické prvky. V každé zemi je to trochu jinak, ale výsledkem je, že obě cesty vedou k cíli. Takže je to poměrně úspěšná věc právě v zemích, kde můžete například Belgie, Lucembursko, tam máme nízkou nezaměstnanost mezi mládeží a právě eh, duální vzdělávání eh, ještě chceme vyvážet prostřednictvím Evropského sociálního fondu. A komise podle mě páchá jednu chybu. Totiž obsahově bych chtěla to duální vzdělávání zlepšit, ale soustředuje se pouze na školní docházku. Čili například dodatečné věci, kde se upravuje například obsah eh, těch osnov, o tom se nehovoří, nikdo se ani nepokouší e, to nějak vyhodnocovat, takže tady máme problém, že když se soustředujeme pouze na délku toho vzdělávání a vůbec nemáme ani e, přílohu, která by se zabývala něčím jiným než pouze právním rámcem tak to už tam není. Ani tedy eh, svazy odborné přípravy, združení, ani komise se tomu věnovat nechtějí. A my přece chceme lepší mobilitu, ale pak pro ty dotyčné země vede eh, tato právní úprava k omezenému eh, vlastně k omezování, takovému umělému omezování přístupu k mobilitě u těchto například povolání. Už budu končit, pane předsedo. Totiž my tady máme ten kompromis, který spočívá v tom, že hovoříme o tom minimu deseti let, co neznamená žádné snižování požadavku. Jde o to, aby ty země, které tam mají eh, zároveň tu cestu toho profesního vzdělávání, a tam se hovoří i jasně, že mnohé země zacházejí dále a zároveň tam je návrh, to jsem eh, si všimla paní Roth Berend, hovoří o minimálním věku 16 let při nástupu na eh, profesní dráhu, což zamezí tomu, že budeme mít náctileté, které, kteří by mohli už tu mm, práci vykonávat, protože přece jenom musí projít třemi lety té školy. A pak ještě jsme tam vyjasnili jednu věc, když se hovoří o počtu hodin teorie a praxe, které musí být povinně obsaženy v rámci eh, tohoto vzdělávání. Apeluji na všechny kolegy, aby eh, tento konzolidovaný navrhovaný návrh číslo 8 podpořili, protože ten povede v konečném důsledku k tomu, že um, neodsoudíme k zániku e, kvalitní e, způsoby získávání vzdělávání a neomezíme počet odborných um, zaměstnanců potenciálních, takže já bych byla ráda, abychom vyslali IMKU jasný signál a upřímně řečeno po poslední debatě i ve výboru pro eh, zdravotnictví Sanko eh, jsem měla velkou radost, že narážíme na pochopení. Děkuji za spolupráci všem stínovým zpravodajům v mnohem jsme si byli zajedno, ano, neshodli jsme se stoprocentně ve všech ohledech, ale to samozřejmě se prokáže zítra při hlasování. Děkuji všem. Děkuji paní Weiskerve. Mám tady eh, následující žadatele o slovo a eh, brzy to uzavřu. Ano, eh, paní Rodberend, Mario Perillo, paní Parvanová, paní kolegyně Jana Kudakista tady není, ale na rozpach a Edith Estrela. A pak ještě eh, Richard Zeb, Peter Líze a paní Rodberend a nakonec paní Estra. A nyní Korin Lepaš a tím uzavírám seznam řečníků a prosím, abychom všichni hovořili opravdu um, stručně, protože pak tedy my ještě máme zprávu Veslund a ta rozhodně není zanedbatelná. Jako první um, stínový, pan stínový zpravodaj, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Jsem paní zpravodajce velmi vděčný za práci, kterou odvedla a za to, že si ji podařilo dosáhnout shody mezi stínovými zpravodaji, což vedlo k předložení těchto kompromisních pozměňovacích návrhů, kde již bylo dosaženo širší podpory politických skupin. Nicméně nadále je tady velmi to žhavé, ožehavé téma vzdělávání zdravotních sester. Eh, celá řada pozměňovacích návrhů mm, žádá 10 let všeobecného vzdělávání a teprve po něm následující odborné vzdělávání. Zvýšení toho požadovaného všeobecného vzdělávání na 12 let je Eh, dáno pokrokem v lékařských oborech. Pokud by toto tedy znamenalo, že by zdravotní sestry byly lépe připraveny na výkon své praxe. Požadavky na vstup do praxe byly harmonizovány v roce 1987, 1997 a většina členských států se v posledních letech rozhodla, že tyto minimální požadavky na přístup eh, k výkonu praxe je potřeba aktualizovat. Návrh komise stanoví 12 let všeobecného vzdělávání, což, eh, a po něm tedy následující odborné přípravy, což je v souladu s mezinárodními doporučeními. Tato doporučení eh, vydala Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní organizace, které žádají minimální věk 18 eh, let jakožto minimální, lek, let, eh, minimální věk při vstupu do praxe, protože tyto pracovnice, zdravotní sestry tedy mají velkou odpovědnost za život pacientů. Já bych chtěla velmi apelovat na kolegy, aby se nad tímto velmi opatrně zamysleli, velmi podrobně zamysleli. My nechceme, aby vznikala více rychlostní Evropa. Členské státy v Evropě vyvinuly obrovské úsilí k tomu, aby sladily své národní předpisy, tak eh, aby umožnili lepší soužití. Děkuji a paní Parvanová, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat paní navrhovatelce za její práci a za snahu dosáhnout kompromisu. To hlavní sdělení by mělo zůstat stejné. Nejdůležitější je bezpečnost pacientů, teprve poté eh, přichází mobilita zdravotních pracovníků. Za skupinu ALDE tedy chci říct, že velmi podporuji pozměňovací návrhy 1 až 7 a 9, které vysílají jasný signál, pokud jde o jazyková kritéria, vyčlenění e, této, těchto profesí z částečného přístupu. Jako stínová zpravodajka za skupinu ALDE nepodporuji pozměňovací návrhy 8 a 10 a dovolte, abych objasnila naši pozici. Pokud jde o desítku, zde eh, se jde tedy o jazykové požadavky, které eh, nejsou specifické pro Pracovník ve zdravotnictví tím, že jazykový, eh, jazykové požadavky jsou podle komise stanoveny jakožto přiměřené požadavku na výkon eh, práce, jsou podle našeho názoru přiměřené. Naopak eh, ten nový návrh není přiměřený. Není smysluplné, abychom tyto, tato dvě ustanovení měly ve stejném tyto dva principy měly ve stejném ustanovení, protože by to znamenalo stížení přístupu do těch profesí, kde eh, jazykové požadavky nejsou v, tedy kde nejde o životy, například u elektrotechniků či opravářů nějakých zemědělských strojů, toto nedává smysl. Pokud jde o pozměňovací návrh 8, k tomu jsme měli velmi dlouhou debatu. Já zde chci podpořit návrh na 12 let všeobecného vzdělávání pro zdravotní sestry musíme zajistit rovné podmínky pro všechny zdravotníky napříč celou Evropskou unii. Za prvé je to otázka principu a spravedlnosti a za druhé jde o bezpečnost pacientů. Nejde tady v tomto případě o porušení principu subsidiarity, protože systémy státy s duálním vzděláváním jako Německo si je budou moci ponechat na národní úrovni, nicméně eh, pokud jde o uznávání profesí, bude potřeba aplikovat tedy tento eh, princip, tak aby byla zajištěna eh, dostatečná, dostatečná připravenost budoucích zdravotních sester. Většina profesních organizací zdravotnických, zdravotních sester podporuje 12-letou 12-leté všeobecné vzdělávání, což eh, tedy prohlásila celá řada evropských organizací a Združení zdravotních sester. Nejen Německo, ale také další eh, členské státy mají tento duální systém vzdělávání zdravotních sester a i tyto systémy se vejdou do rozsahu působnosti této směrnice. Některé zdravotní sestry totiž nemusí mít středoškolské vzdělání, a tím pádem nebudou moci mm, nastoupit do terciárního vzdělávání, což mi připomíná situaci, kdy vlastně se nejedná o situaci, kdy musíme jaksi produkovat eh, sestry ve velmi rychlých vzdělávacích programech. Naopak takováto eh, rychloprodukce, takovéto rychlo vzdělávání eh, jde zcela proti kvalitnímu dlouhodobému vzdělávání a podle našeho názoru je tedy to deset, ten požadavek na desetileté všeobecné vzdělávání. Budí to tedy obavy a jde to proti zájmu eh, veřejného zdraví. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci kolečka stínových zpravodajů, i když Kana rozpach už není vlastně stínovou zpravodajkou, představí určité zájmy, už se zabýváme tím tématem pod třetí a zároveň ještě máme před sebou zprávu Veslun, takže opravdu musíme limitovat řečnickou dobu. Soustřejte se, kolegové, na tom, co opravdu chcete říci, tak abychom byli schopni se dostat ke zprávě veslun. Budete mít pouze minutu a půl každý. A jako další Anna Rozbach, prosím. Děkuji. Děkuji. pan za paní Kurakis, takže anglicky. Ona chce poděkovat skvělé východisko a ona usilovně pracovala na tom, aby zapracovala eh, stanoviska naší skupiny do kompromisních návrhů. Jak zmínila paní Anakudakis, regulace týkající se dokončení pilotního projektu před tím, než bude eh, udělena, udělen ten eh, profesní eh, průkaz. Někteří říkali, že povinné Děkuji, Richard Zibr, na minutu. Děkuji, chcem sem poděkovat za veškerou práci a chci se eh, zmínit o tom, že občané po nás čekají, že opravdu to vzájemné uznávání eh, že se k tomu nakonec dopracujeme, protože přejeme-li si mobilitu, tak samozřejmě si musíme být schopni uznat to vzdělání, i když bylo trochu jiné. A nyní, když zjišťujeme, že některé členské státy mají úspěchy. Například duální systém vzdělávání v některých zemích funguje, tak nemůžeme jim okamžitě e, bránit v tom, aby e, byly přenosné a zároveň se s nich musíme učit. Takže nějakou srovnatelnost musíme propracovat. Ještě, ještě chci upozornit na ten konsolidovaný pozměňovací návrh 8. Bohužel jej nepodporují všichni, ale zároveň chci upozornit, že hovoříme o všeobecném vzdělávání, čili nikoli škola, pouze školské vzdělávání. To přece tomu nemůžeme dávat eh, přednost před praktickým vzděláváním. To není oprávněné. Když se podíváme na různé vzdělávací systémy v různých zemích, kde například chodíte 10 let do té základní školy, ale to praktické vzdělávání je pak velice kvalitní, tak proč se tomu bránit? Takže Taková rozumná subsidiarita, to je něco, na co nesmíme zapomínat a doufám, že ten eh, konsolidovaný návrh 8 opravdu kolegové podpoříte. Děkuji. Karl Heinz Florenz právě se dostavil. Dobrá, vzdál se hlasu. Výborně, Peter Líze. Děkuji, pane předsedo. Rovněž děkuji Ani Weisgebrové za tak angažovanou práci. Já se rovněž z časových důvodů e, soustředím na ten konsolidovaný návrh číslo 8. Ano, samozřejmě, že existuje celá řada pochybností. Například e, si s tím chceme poradit tím minimálním věkem. To dává smysl, abychom opravdu dospělí až k určitému věku, než můžeme se vzdělávat a než můžeme začít pracovat, ale zároveň se domnívám, že není úkolem Evropského parlamentu někomu předepisovat minimální školské vzdělávání, to všeobecné vzdělávání. Opravte mě, ať už mě komise nebo ostatní opraví paní Parvanová, my už jsme si nechali vypracovat právní posudek. Zda bychom tím pádem nemuseli zavádět novou legislativu i ve členských státech. A bohužel odpověď zněla ano, čili nejde uvažovat pouze z pohledu vzájemného uznávání. Pokud by tento návrh prošel, tak by členské státy, které mají duální vzdělávání, by to musely změnit i u sebe ty podmínky. Takže to zachází mnohem dál, než to, o čem zde debatujeme. A já jsem přesvědčen, že kvalita vzdělávání se musí zaměřovat, nebo posouvání té kvality, na to, co je obsahem toho vzdělávání. A zda jsme předtím chodili do školy 10, 12 let nebo méně, mám maturitu, studoval jsem a přesto jsem se jako mladý lékař naučil, že vzdělávání zdravotních sester bylo často v praxi v těch závažných případech i mnohem mm, důležitější než já, e, neskušený lékař. Děkuji, budu hovořit anglicky, protože budu odpovídat paní Parvanové. tedy, eh, abyste mohli na tu odbornou školu ještě. A ten náš přístup se mi zdá znepokojivý. Pokud chceme, aby sestry se pohybovaly po celé Evropské unii, tak musíme akceptovat prostě rozdílné systémy se stejnou mírou kvalifikace a mě totiž podporuje číslo 8. Estrela, vielen Dank, Dama. Obrigada, Sr. Presidente.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 abschließend. Děkuji a na samém konci eh, paní zpravodajka Anja Weisgerber. Děkuji. Já budu hovořit krátce. Já ještě jednou poukážu v rámci toho konstolidovaného návrhu na pár argumentů. Paní Parvanová říká, že většina profesních svazů je pro zavedení těch 12 let, ale já za Německo tady musím zcela jasně říci, že například eh, odbory jako Verdi, které zastupují zdravotní sestry, se výslovně vyslovili proti tomu prodloužení, protože to eh, znamená automaticky, že určití mladí lidé vůbec nebudou mít přístup k tomuto povolání. A jednu věc si říci jasně, ta úprava, případně ten kompromis, který máme v tom konsolidovaném návrhu číslo 8, nepovede k tomu, že ty členské státy, které mají delší vzdělávání než 12 let, že budou muset něco měnit změnit. Právě naopak, oni samozřejmě mohou z u svého systému setrvat. A mně připadá jednoduše, nevím, jak bych to měla vyjádřit. Eh, pokud bych to měla říct natvrdo, tak opravdu eh, zvláštní nebo mimo Ehm, když se to snažíme nutit ostatním státům. Přece my máme zdravotní sestry, které jsou velice dobře profesně vzdělané a přitom pocházejí z těch členských států, kde to je prostě ten systém je jiný. Takže doufám, že stejně jako u ostatních bodů i zde se podaří dosáhnout jednoty a vyšleme zcela jednoznačný signál výboru IMCO a tím bude náš výbor takovým konstruktivním přispěvatelem. Děkuji Ani Weiskerber, zítra se o tom bude hlasovat, máme nyní už časový tlak, protože ještě máme zprávu z Veslund, ale možná se ještě vše zítra v dobré obrátí, abychom opravdu dostáli vlastním úkolům a abychom splnili um, tu ambici přispět ke změně té směrnice. Děkuji a nyní bod číslo 8. Hned předávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, víte, naši občané očekávají, že budou mít informace o tom, co je v jejich potravinách, co je v jejich nábytku, oblečení a kosmetických přípravcích. Spolíhají se na to, že někdo zodpovídá za to, že občané nebudou vystaveni nebezpečným látkám. A my tuto odpovědnost neseme. Veřejnost od nás očekává, že se těmito tématy zabýváme, a státy jako Dánsko nebo Francie, které chtějí jít eh, o krok dále a mít pravidla, která budou hovořit o tom, které látky, eh, tedy v čem jsou, co je povolené. Evropská unie takto daleko zacházet nechce. Důležité je, abychom připravili nové podmínky, týkající se těch látek, které nás obklopují. Je tedy důležité mít stanovená pravidla, která se budou týkat těch látek, které představují nebezpečí. Před několika desetiletími se zjistilo, že čím dál více hormonálních poruch se objevuje a dochází k, ke zvýšenému výskytu celé řady poruch, jako například zhoršená kvalita spermatu, rakoviny, eh, varlat eh, a tak dále. Ve Spojeném království je stále zvýšen, eh, vyšší počet žen, které trpí rakovinou prsu od roku 1980 se tento poměr, mm, počet téměř dvojnásobil. Podle nynějších odhadů Eh, se toto týká jednak vnějších faktorů životního stolu, potravu, výživiny, ale také eh, ekonomických a sociálních eh, důvodů. Řada studií ukázala, že k situaci přispívá i vystavení chemickým látkám, které ovlivňují endokrinní systém. Jedná se tedy o látky, o kterých zatím nemáme příliš podrobné informace, protože mezi dobem vystavení tomuto vlivu a vznikem nemoci či objevením se nemoci může eh, někdy uběhnout velmi dlouhá doba. Může se jednat o vystavení se chemické látce například v době těhotenství, to znamená v době, kdy eh, je ten člověk ještě plodem. Také jsou tu um, je to riziko negativního eh, dopadu v různých fázích vývoje a v eh, toho, že tyto látky se objevují ve složitých směsích a také, že to není úplně zřejmý vztah o mm, že tu není úplně zřejmé, o jaké dávky se musí jednat. Někdy jsou malé dávky nebezpečnější než dávky velké. Je tedy důležité zajistit, abychom měli pravidla, která zajistí eh, například, že stavební materiály, ze kterých se staví naše domy, eh, jsou, obsahují látky, nebo respektive neobsahují nebezpečné látky. Tato pravidla by měla zajistit vysokou míru ochrany všech osob naše politika se především řídí principem obezřetnosti a já v rámci této zprávy navrhuji, aby Evropská unie vypracovala společná strategie tak, aby se studovalo, které látky eh, narušují endokrinní systém a tyto zjištěné látky by potom měly být považovány na evropské úrovni za látky nebezpečné, měla by se hledat jejich bezpečnější náhrada tak, aby výrobci i dovozci dokládali, proč použili látku, o které známo, že je nebezpečná a nepoužili jinou látku, která je méně nebezpečná. Legislativa v oblasti, v oblasti chemických látek musí především omezit eh, vystavení malých dětí, mladých lidí těmto látkám. Důležité je také zabývat se otázkou hm, potravinových eh, obalů a textilí. Malé děti jsou velmi exponované látkám, které se nachází v textilních materiálech. A potom ještě jedna taktická otázka. V anglické verzi zprávy je důležitá chyba ve čtvrtém odstavci se hovoří o výrazu, se uvádí výraz assessment, posouzení a to slovo, kterému předchází, je e, špatně, takže prosím, toto je potřeba opravit. E, děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě této zprávy, děkuji také sekretariátu a těším se na příspěvky stínových zpravodajů a dalších členů našeho výrobu, výboru, tak abychom měli opravdu kvalitní zprávu. Děkuji, Asa. Krista Klas jako další, prosím. Děkuji so za zprávu z vlastní iniciativy, kterou máme před sebou. Ono to vlastně navazuje částečně na diskusi, kterou jsme vedli o vodě. Jedná se znovu o něco, co se nám trochu přece jen vymyká. Nové látky um, jsou často něčím, kde můžeme ty změny posoudit těžko, i když z nich máme strach, obavy, nabízí se mnoho otázek. Ehm, stará ehm, zásada u lidí na venkově říká, co neznám, nejím. Tedy spíše buďme obezřetní, ale pokud bychom vždy všichni se řídili pouze tím, tak bychom dnes nebyli tam, kde jsme. Takže si musíme položit otázku, ehm, jak dalece potřebujeme být vystaveni riziku, abychom byli zdravě inovativní. Proto musíme se rozhodnout v souladu se zdravým rozumem. Endokrinní systémy jsou zejména závažné. To, co se dozvídáme o vodě, o ochranných prostředcích, i o těch o ochraně rostlin, například jak fungují eh, hormony v sojových bobech, eh, v kávových zrnech, to nás neklidňuje a víme, že už vidíme například u eh, ryb, to vede k snížení počtu spermí pak u člověka. Takže Eh, už dlouho vedeme určité látky na zřeteli a nyní v roce 2012 žádáme, aby komise přišla s posouzením dopadu, zejména kritérium cut-off pro endokrinně aktivní eh, látky eh, v nařízení o biocidech a o ochraně rostlin a vlastně to potrhuje relevantnost toho tématu, o němž se bavíme, že už pak nemáme žádné cut-off Eh, dáváme jasný úkol vědě. Teoreticky můžeme eh, požadovat stále více studií a snažit se vyhnout jakémukoliv nebezpečí, ale zároveň eh, používáme vědu i k tomu, že budeme stále přesnější a budeme schopni i měřit ty eh, nejmenší dávky, dokazovat je někde ve zkumavce, ale já se táži například v písmenu pět, když paní kolegyně hovoří, že i tam, kde se hovoří i o tom, že by nemusel být prokázán eh, škodlivý eh, dopad. Takže musíme se nejdřív vyjasnit, co je uh, mírou nepoškozeného organismu. Víme přece, že příroda se nevždy řídí normami, často je to jednorázová záležitost, mnohotvárnost, každý jsme jedinečný, takže kde máme najít normu pro to, co je normální a obvykle a pro to, co už se tomu kritériu vymyká. Potřebujeme širší um, koncept hodnocení, který bude nosný jak politicky, tak vědecky a e, široce akceptovatelný. Já se domnívám, že musíme mít i mezinárodně odsouhlasené definice, které mm, se budou zabývat jak aspektem škodlivosti, tak i působení v intaktním organismu a nikoli pouze v rámci třídy reagence. E, faktory jako potraviny, stres, pohyb, i to má vliv na hormonální systém a ne každá látka je eh, stejně mocná. Některé jsou závažnější, proto bychom měli mít různé kategorie, které se týkají jak působnosti, tak hodnocení rizik. A dopad na zdravotní stav těch hormonálních látek musí být brát vážně, ale zároveň nesmíme eh, posuzovat vše příliš unáhleně, unáhleně, protože to, co změří jedna laboratoř, eh, tak pak, když to kontroluje jiná, tak dospěje k úplně jiným závěrům. Někdy ty zprávy nejsou ty žádoucí a zklamou nás a ukazuje se, že ne vše je objektivní, takže s tím musíme zacházet opatrně i při vlastním posuzování. Takže já spíš eh, bych se přimlouvala za to, eh, co už vypracovala jako metodiku Světová zdravotnická organizace. Děkuji Korin Lepáš. Eh. Děkuji. Ještě máme stínové zpravodaje, pak se nám přihlásila Anna Rozbach, Ralf Schlüter a Jo Leinen. A tím už uzavírám seznam řečníků, nebo tady máme ještě někoho? Ten haben wir alle, Ok. Ano, dobrá, máme všichni. Děkuji vám, pane předsedo. Takže předně chci poděkovat paní Westlund eh, za mimořádnou práci, která nepochybně jde správným směrem, ale podle mě by měla být posílena v některých bodech. Takže jsem ráda, že princip předběžné opatrnosti je tady připomenut, ale musíme si také uvědomit, musí to být nějaký konkrétní, nesmí to být eh, bráno karikaturním způsobem pokud jsou ty, ta rizika jasně dokázaná, stanovena, to už není, eh, to už je prostě jenom princip pre, prevence, ale potřebujeme, abychom vyžadovali určité Eh, potvrzené elementy, to se mi zdá, že není možné, protože princip eh, předběžné opatrnosti, to je princip určitého výzkumu, kdy voláme po určitých nových eh, analýzách a debatách. Pokud jde o zohlednění všech dostupných studií, tak já si myslím, že když používáme poslední výzkum, to je dobré, výzkum z poslední doby, to by mělo být potrženo naše eh, sanitární agentura ve Francii uznala nutnost eh, zásahů v některých oblastech, jako je například bisfenol. A za tímto účelem zohlednila všechny studie na, na stole, včetně těch, které jsou v experimentálním, jejich experimentální protokol nevždy nutně odpovídal eh, všem standardizovaným laboratorním postupům. A tudíž já si myslím, že bychom se měli, eh, mohli inspirovat tímto precedentem. Podporuji také přístup eh, eh, zpravodaje, pokud jde o některé látky, kde nelze jednoznačně určit strop, při po jehož překročení dojde k neblahým účinkům. Mohou tudíž tu být taky ty takzvané efekty koktejlové, to znamená součinný efekt několika látek. Kromě toho je tu výzva komisi eh, k systémovému přeskoumání a zavedení nové, nové legislativy, která zabrání expozici lidské populace. Merci. Michel Rivasi, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Děkuji. A děkuji také za tuto zprávu paní zpravodajce o endokrinních disruptorech. Měla bych eh, takový jeden dotaz. Je to vyjasnění ze strany komise už rok. Pod eh, vedením DG Envy se žádá o vyjasnění strategie a všech vědeckých a dalších otázek týkajících se endokrinních disruptorů. A teď eh, zjišťujeme, že komise si vyžádala další zprávu od EFSA. Mě by zajímalo, proč Tady hrozí zdvojování práce a překrývání pravomocí. Celý ten arzenál pravomocí pod DG, Envy DG, pro zdraví DG, pro zaměstnanost, agentura pro chemické látky a další subjekty, čili spousta zasedání, která už se konala. A teď najednou znovu EFSA má dělat to samé. Vzhledem k rozpočtovým ohledům chci, aby komise vysvětlila proč. Za druhé. Víte, že u UFC bylo hodně konfliktů zájmů a měl, mělo by si, měly by se vyjasnit vztahy FC s průmyslem. Takže Tady jde o to, abychom měli velmi dobrou definici endokrinních disruptorů. To je, to je základ celé věci. A jak říkala paní Klas, je důležité, aby to aby DG pro životní prostředí, všichni experti z členských států udělali eh, definici co nejširší. Proč? Protože endokrinní disruptory nemají stejné účinky jako jiné chemické látky. Ono nejde o tu, eh, o tu dávku, Rozhodující není dávka, není to lineární. I velmi slabá dávka může způsobit narušení metabolismu a to už pak není princip předběžné opatrnosti, ale prevence. Existuje 700 studií, které ukazují vztah mezi genitálními deformacemi, ztrátou plodnosti, eh, vztahem s diabetem, Eh, nebo obezitou a těmito endokrinními disruptory. A to ve velmi slabých dávkách. <laughs> A takže toto je eh, opět jakýsi ráj, skoro bych řekl z vědeckého hlediska, kolik máme studií. A tak můžeme rozlišit eh, některé látky, jestli skutečně jsou endokrinní disruptory nebo ne. A jde tady o děti a o těhotné ženy. Francie a Dánsko Mají dokonce zákon, kde bisphenol A už je zakázaný v expozice pro ve věku z 0 až 3 let. A je to důležité také pro těhotnou matku. Takže ta zpráva je nesmírně důležitá. Jakým způsobem to bude, jakou to bude mít vazbu na kroky, které již byly zahájeny na evropské úrovni. Všechny ty musíme jasně říci, které tedy látky jsou endokrinními eh, disruptory, které můžou mít tento dopad. A pak musíme být skutečně eh, drakonicky přísní a přimět eh, průmysl, aby eh, jednoznačně respektovali toto rozhodnutí, anebo je případně úplně zakázat přes ty vyrábět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 dostatečně vyvážená a není v souladu se stávajícím eh, věde, stávajícími vědeckými poznatky. Musíme definovat, co to je endokrinní disruptor, s tím souhlasíme. Se domnívá, že musíme odkazovat na VHO. Tam se definují jako látky, které způsobují určitou škodu se dochází k eh, velmi odlišným eh, závěrům na podkladě této, tohoto nedostatku pozna, eh, vědeckých poznatků. Můžeme považovat něco za š, š, něco by mohlo být považováno za škodlivé, pokud nemáme důkaz o opaku, um, ale le, podle nás legislativa musí vycházet ze skutečně robustních dokladů a důkazů Měli bychom mít eh, přístup založený na riziku, který je podložen konkrétními eh, doklady. Takže myslím, že tato zpráva eh, dozná značných změn. Děkuji. Kristel Schaldemuse, dvě minuty. Jeg vil starte med at sige tak til ordføreren for, hvad jeg synes er en rigtig, rigtig god rapport. Jeg synes, den er klar. prosím, dvě minuty. För en eh, bra rapport. jag vill varna för den diskussion som... Děkuji za předložení této zprávy. Chtěl bych trochu varovat před eh, diskusí, která probíhá na radě. Tady se teď eh, objevuje snaha vytvořit nové kategorie látek narušujících endokrinní systém. To mi nepřipadá jako dobrý nápad. Rada chce mít tyto e, kategorie, podle nich potom hodnotit rizika. Nevím přesně, jak by to mělo fungovat, e, pokud jde o definice. No a potom ještě druhá věc týkající se těch definic. Neexistuje jediná definice pro všechny látky narušující endokrinní systém. Je potřeba tyto definice upravit v souladu s různými směrnicemi. Vlastně z této složité definice potom nebude úplně jasné, které látky se mají vyloučit a které ne. Je důležité, aby se nejednalo pouze o zprávu, která jen tak zapadne. Je to opravdu důležité téma. Člověk si myslí, že si dal nějaký zdravý salát, ale pak se ukáže, že jsou tam teda eh, rajčata, okurky a salát, což jsou vlastně látky, které ze všech zeleně vůbec obsahují nejvíce různých chemikalí. Takže vy si sice říkáte, že myslíte něco zdravého, ale ono to tak vlastně ani není. Je důležité, aby zkrátka lidé byli informovaní, ne všichni si mohou dovolit kupovat biopotraviny a je to tedy hrozba pro spotřebitele, kteří se nemohou chránit Děkuji, Jo Leinen. Já si rovněž myslím, že Aza Veslon tady sepsala výbornou zprávu. Měli jsme i slyšení, pokud se nepletu, tak já jsem byl jediný eh, poslanec, který se účastnil a bylo to velice zajímavé. Z jedné strany odborníci, kteří říkají, tady není žádný problém, vše máme pod kontrolou a pak i ti ostatní, kteří mm, dali eh, zde zaznít různé otevřené otázky, které ještě musí být řešeny, ať už předpisy eh, nebo pomocí vědy a výzkumu. Ta právní úprava vlastně vyjadřuje vše, co si přejeme a co žádáme i po komisi. Jednak definici a otázka v článku 3, zda bychom neměli chtít i určitou klasifikaci určité utřídění podle toho, o jak závažný um, disruptor se jedná. Zda by i toho se neměla komise ujmout. V článku číslo 4 tam požadujeme vyhodnocení rizik, posouzení rizik. Tady se připojují těm, kteří hovoří o tom principu obezřetnosti, předběžné obezřetnosti, takže to musí být opravdu rozsáhlé posouzení nikoli pouze z pohledu toho, kde už k těm rizikům došlo, ale i e, z pohledu prevence. 13. Tady se odkazuje na REACH a i se o něm hovoří. Opravdu je pravda, že tam jsou určité stropy, a rovněž i e, takzvané náhrady, to možné nahrazení, by se měly řídit metodikou REACH u těch endokrinních disruptorů rovněž. Ano, zpráva je dobrá a je dobrým základem pro další práci a tady by nám rovněž měla i komise sdělit e, svůj časový harmonogram. Děkuji a nyní zástupce komise Pan vedoucí oddělení Björn Hansen. Prosím, pane Hansen, máte slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost vystoupit eh, na tomto fóru a vyjádřit se za komisi. Také se pokusím zodpovědět eh, na otázky týkající se práce EFSA. My v tuto chvíli provádíme revizi naší současné eh, strategie a plánujeme tuto práci dokončit eh, do konce roku 2012 či do začátku roku 2013, kdy tedy zhodnotíme, jak úspěšná naše současná strategie vlastně byla. V první polovině příštího roku a konkrétně tedy do března či dubna, chceme vypracovat novou strategii, která bude právě vycházet z výsledků zhodnocení té strategie současné. Ve stejné době chceme předložit návrh definice a kritéria, eh, pokud jde o látky narušující endokrinní systém, to znamená opět ten březen, duben příštího roku. My jsme v této věci za poslední dva roky provedli, odvedli poměrně hodně práce ve dvou skupinách a také ve spolupráci se vědci. Pokud jde o látky narušující endokrinní systém, měli jsme také veřejné konzultace, zorganizovali jsme konferenci v polovině tohoto roku, kde jsme došli ke stejnému závěru, které se uvádí v úvodní části této zprávy eh, paní Veslondové. My jsme sbírali data, analyzovali data mm, mnoho let a došli jsme tedy k závěru, že již máme dost informací k tomu, abychom mohli přestat sbírat data a mohli ta data použít k nějakým konkrétním účelům. Pokud jde o zapojení EFSI, velmi vítám možnost zde eh, vyjasnit tuto otázku. Mohlo by to být opravdu vnímáno tak, že EFSA eh, dupluje již jinou práci, když my to tak eh, nevnímáme. My jsme prováděli v rámci našeho generálního ředitelství eh, práci mm, na tomto tématu ve spolupráci tedy s dalšími eh, útvary, které se zabývají chemickými látkami. EFSA se zabývala eh, látkami narušujícími endokrinní systém v rámci svého mandátu, což vyplývá z jejího právního, což je tedy její právní povinností, kdy naše ředitelství, kolegové z ředitelství Sanko musí tedy konzultovat EFSU a také kolegové z ředitelství Sanko v příštím roce předloží zprávu. A z tohoto důvodu aby DG Sanko mohlo předložit tento legislativní návrh, mělo zákonnou povinnost eh, konzultovat EFSU. Každopádně by to nemělo vést eh, k dojmu, že zde dochází k nějaké duplicitě, že se to tež dělá dvakrát. Je to eh, zkrátka dáno tímto legislativním rámcem. Děkuji za tuto možnost zde toto vysvětlit. Děkuji za toto vysvětlení a nakonec Assa Westlund jako zpravodajka. Děkuji za všechna vystoupení. Nemáme příliš mnoho času na to, abychom se pouštěli do další diskuse. Zbývají mi, mi dvě minuty, ale důležité je to, že ta diskuse proběhla. Myslím, že je velmi důležité, abychom si uvědomili, jaké vědecké poznatky máme a to, co vědci říkají, je jednoznačné. Existují látky, které narušují endokrinní systém. Dovolte, abych ještě připomněla dvě věci. V rámci zprávy odkazuji na dvě studie, které se týkají současného stavu vědeckého bádání. A tam právě jsou návrhy na kritéria naše zpráva by měla naznačit nějaký směr, takže z toho důvodu odkazujeme na tyto zprávy. Toto téma není nové ani pro Evropský parlament, ani pro Evropskou unii. Hovoří se to o tom již několik desetiletí, ale dosud eh, nemáme žádnou regulaci v této věci. Zatím jediný krok prakticky, který se objevil, se týká výživy pro malé děti. A tímto tempem opravdu nemůžeme pokračovat, musíme trošku to tempo zrychlit. Je důležité, abychom nebezpečné látky nahradili látkami bezpečnějšími, látkami, které méně zatěžují životní prostředí. Je třeba, abychom zakázali Děkuji. Beendet die... Děkuji, tím jsme dospěli k závěru. Termín je eh, 16. listopadu pro prodávání pozměňující návrhu a pak ještě budeme ve výboru hlasovat 18. prosince a pravděpodobně na plenárce pak v dubnu příštím roce. Děkuji za tuto debatu a zítra se sejdeme znovu v 10 hodin. Budeme hlasovat jako první. Tady víte, došlo ke změně. Jako první přijde na řadu zpráva Schnellhardt. Takže příjemný večer. No. But,